Chers collègues, euh, bonjour. Drazí kolegové, já vás zdravím. Tak. Je vous propose de prendre place, excusez-moi. Já doporučuji, abychom se usadili. Máme tady tedy teď jednání, které se prodloužilo o Fondu pro přizpůsobení se eh, globalizaci, protože se přeskoumával ten irský případ, ale máme i první řecký případ. Takže to trvalo trošku déle, než se očekávalo. I s tím případem Renault. E, máme tady pořád e, jednání, který bychom mohli schválit, pokud nebudou žádné výhrady. Byli jste zřejmě informováni, že 15. a 16. Naše, na našem pořadu jednání budou přehozeny a pořad jednání je tímto schválen. Takže máme schválení zápisu z 8. a 12. září. K tomu nejsou žádné připomínky, takže tyto zápisy považujeme za schválené. V bodě 3 na tomto jednání, což není úplná výjimka, ale opakuje se to jsme vysíláni na internet, je tu streaming, to znamená, že musíme dávat pozor na to, co říkáme. Pak eh, máme výměnu názoru s koordinátory, která se konala včera s panem Ryšelem, generálním ředitelem DG pro zaměstnanost. A na základě toho bychom mohli vytvořit pracovní plán našeho výboru pro příští rok. Samozřejmě s ohledem na práci výboru jako takového. A pokud jde o e, mobilizaci těch fondů z, z Fondu pro přizpůsobení se globalizaci, tak tu máme e, práci výboru FEM včera dopoledne. A na základě toho jsme se setkali se zástupci odboru CGT, a zástupci Renaultu, abychom byli informováni o některých případech, ke kterým dochází. Čtvrté sdělení. Chci mezi námi velmi vřele přivítat Aliet Kare, která je mezi eh, námi bude Ehm, tedy řešit administrativní otázky, je právnička svým vzděláním, je tady. Já vás vítám v našem středu. Elliot Kare nahradí Eriku, ovšem nebude mít úplně stejnou náplň činnosti. Myslím, že sekretariát nám dá organigram, v brzké době, aby bylo jasné, kdo co dělá. A ještě poslední informace. Paní Karimadeli, která bude hvězdou našeho zasedání, protože tým žurnalistů ji bude filmovat, takže se tím nenechte nějak vyvést míry. Pane Kristensen. Thank you, Madam President. I can... Děkuji vám, paní předsedkyně. Já slyším, že nemám dánský překlad ve sluchátkách. Chci se zeptat, jestli toto bude zajištěno, eh, alespoň pasivně, protože bych rád hovořil dánsky později. Děkuji. C'est la pénurie européenne. Monsieur Christensen. Pane Kristensen, ještě. Je to trošku zvláštní, protože to už je po druhé, kdy máme stanovisko, kdy k tomu doš- dochází. Já myslím, že je to neuspokojivé, protože já jsem si to připravil dánsky a teď to budu muset změnit. Eh, quería, quería solo sugerir por já chci pouze navrhnout eh, panu zpravodaji, pokud eh, eh, by to šlo, tak navrhuji změnit program, tak aby bylo možné zajištit tlumočení do dánštiny. Možná, že bychom mohli změnit pořadí bodů na pořadu jednání. Vy mi v podstatě úplně čtete myšlenky, mě to přesně napadlo. Možná bychom to mohli odsunout na zítřek a snad se nám do zítřka podaří zorganizovat Eh, tlumočení. Takže, kdo může obětovat svůj jazyk, abychom zítra mohli mít dánštinu? Portugalština? Ne. Pane Deroza, že bychom zrušili angličtinu? <laughs> to možná ne. Irštinu. Poslyšte, pane Kristensen, já vám navrhuji následující. Odložme na zítřek eh, váš bod a do té doby udělá sekretariát vše, co je v jeho silách, aby nalezl nějaké řešení. To není žádná záruka, že se to podaří, ale otevřeme tady jistý prostor pro to, abychom takové řešení hledali. Pane Uri, máte maďarštinu, doufám. Ano, děkuji, paní předsedkyně já myslím, že nemáme jinou variantu B. Chci vyjádřit solidaritu s panem Kristensenem. Je to naprosto nepřijatelné, aby některý z našich kolegů se nemohl vyjadřovat ve svém mateřském jazyce že nejsme schopni zajistit tlumočení do všech jazyků. Já jsem měl tyto problémy dříve v poslední době, ne, v poslední době maďarština vždycky je, ale je to stejně důležité pro danštinu, jako pro maďarštinu, jako pro další jazyky, abychom zajistili tlumočení. Je to povinností sekretariátu a parlamentu jako takového, já to chci říci, aby to, se to dostalo do zápisu. Ano. Vy jste měl dokonce maďarštinu i na zasedání koordinátorů. To musím říci. Ale já doufám, že nalezneme řešení, které uspokojí pana zpravodaje, takže mu to umožní se možná ještě připravit, případně pro případ, že by se to nepodařilo, aby mohl tu prezentaci mít anglicky. A teď se obraťme k bodě 4, ale ještě paní Bastos. Paní předsedkyně, eh, ještě se chci vrátit k té otázce eh, překladu a tlumočení. To je opravdu principiální záležitost. My nesmíme ustupovat v tomto, eh, v tomto ohledu ani o centimetr. Máme podle smluv právo na oficiálních schůzích parlamentu hovořit svým mateřským jazykem. Každý z nás. Takže nesmíme připustit, že na oficiální schůzi uh, Evropského parlamentu eh, budou začínat zakořeňovat výjimky tohoto pravidla. To musí být zásadní pravidlo, které je jedním z pilířů celo, eh, celého evropského projektu. A já jsem naprosto solidární s naším dánským kolegou, stejně jako bych byla solidární s kýmkoliv jiným, z kteréhokoliv jiného členského státu. Je to otázka principu. Nerada bych, abychom začali výdat oficiální schůze tohoto nebo jiného výboru v takovéto situaci. Bez ohledu na to, z jakého důvodu by to bylo, bez ohledu to, na to, jaké výmluvy se začnou zmiňovat, že je málo peněz nebo něco takového. Myslím, že celá skupina tady dává nebo solidaritu s panem Kristensenem. Jak vidíte, tento sál je malý sál, který je plný a máme jenom 12 kabin. Čili musíme eh, přistoupit k určitému kompromisu, k určité arbitráži. Ne každý může mít svůj jazyk. Hovořila jsem s vedením sekretariátu. Ti, kdo Eh, ovšem předloží nějaký návrh stanoviska nebo zprávy, by měli mít právo se vyjadřovat ve svém jazyce. U ostatních je potřeba, abyste dali najevo trochu schovývavosti a chápli, než, že ne úplně po každém můžete mít, můžeme mít uspokojivý jazykový režim. To je něco, co všichni vědí. Alors je ne vous donne pas la parole car je crois que chacun a pu s'exprimer. Je, týká se to také téhož práva na to, abychom se vyjádřili. Je to něco jiného, tak prosím. Thank you, Madam Chair. Uh, item. Děkuji, paní předsedkyně. Tedy teď k té platformě o, proti chudobě a sociálnímu vylučování. My máme kompromisní návrh pouze ve francouzštině. To není problém tedy pouze tlumočení, ale i problém překladu. Co budeme dělat? Zítra máme hlasovat. Dobrá, takže my se eh, tady zhostíme i tohoto bodu, ale teď dávám slovo Frederiku Dardenovi, aby předložil pozměňovací návrhy francouzsky ke svému návrhu Evropské platformy pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Pane zpravodaji, dávám vám slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Takže, drazí kolegové, já se domnívám, že my jsme se dohodli na tom, z, z, že z pokud jde o překlady do angličtiny neoficiální, v rámci kompromisu jsme se dohodli, to bylo distribuováno a umožnilo to pokračovat v práci a pokračovat v nejlepší, nejlepších možných okolností, tak, abychom eh, nalezli optimální kompromis. Mohli jsme tudíž pokračovat v práci a já se domnívám, že jsme dospěli k výsledku, který, a k tomu se ještě vrátím, si zaslouží ještě, ještě dokončení určitých drobností, které se objevily na poslední chvíli, jak se to stává. Ale pokud jde o 400 zhruba návrhů, tak pro ně jsme nalezli kompromisy, tak tedy 47 kom, máme kompromisu a podařilo se nám získat takové kompromisy, které budou moci získat i většinu při hlasování a budou moci být schváleny. A teď k tomu, o čem se nejvíce diskutovalo a co bylo tudíž nejobtížnější. Minimální e, příjem, ta koncepce směrnice 4, která nebyla ne, eh, rámcové směrnice, která nebyla eh, předmětem kompromisu, ale komise přeskoumala legislativní, eh, možnost legislativní iniciativy. Mně se to zdálo poměrně rozumné na základě toho, co už jsme na toto téma řekli. Pak je tu směrnice proti, horizontální směrnice proti diskriminaci, kde možná nedosáhneme jednomyslnosti, ale chci tam zachovat tento návrh kompromisu, který se mi jeví jako nezbytný eh, z hlediska přijetí v radě. Pak je tady ještě další tématika CCG, která myslím, že v rámci tohoto SSGI eh, tam nebylo dosaženo úplné dohody. Musíme ten text ještě trochu změnit, ale eh, trváme na zpřístupnosti tohoto SSGI. Dále téma, které bylo předmětem mnoha diskuzí, to byl přímý či nepřímý vztah mezi ekonomickou zprávou a chudobou. V původním textu jsme měli přímou vazbu, ale přišlo nám to některým z nás trošku příliš eh, striktně sformulováno vzhledem k přijetí Sixpacku a Europlus, paktu Europlus. A takže jsme tuto formulaci upravili a už neříkáme, už tam nemáme přímý odkaz, ale říkáme, že opatření, která budou přijata, nemohou negativně ovlivnit politiku zaměstnanosti a sociální ochrany. A myslím, že to byly ty základní prvky, které jsme měli na mysli. Takže tolik několik témat, která po diskuzi umožnila dosáhnout dosti širokého konsenzu tak abychom zároveň neučinili žádné kroky zpátky a abychom pokračovali naopak před ve všech těchto důležitých tématech. Zbývá ještě několik drobných úprav. A my se pokusíme. Jistě budou ještě nějaké příspěvky, které budou žádat o upřesnění, ale my jsme se pokusili maximálním možným způsobem tyto žádosti zapracovat. Pokusíme se, pokud to nebude mít eh, příliš velký rozsah. A já chci poděkovat všem, kteří se již vyjádřili za konstruktivní přístup v tomto tématu, jehož význam je nám všem znám a který má obzvlášť velkou důležitost v kontextu stávající krize, kdy si myslím, že dosáhneme zprávy, která bude přijatelná zítra na výboru a pak v Krakově na události, která se bude konat za několik dní, že bude, moci, že bude podpořena širokým koncenzem. Děkuji. Děkuji. Merci, madame la présidente. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dar las gracias a... Nejprve mi dovolte, abych poděkovala panu zpravodajovi za spolupráci na této zprávě. Myslím, že jsme dosáhli cíle především tedy eh, díky jeho koordinaci, takže jemu opravdu patří obrovský dík za to, že jsme těchto 400 pozměňovacích návrhů eh, dokázali eh, snížit na ty kompromisní návrhy. Já opravdu věřím, že pro ty kompromisy získáme většinu. Věřím, že EPP zítra bude schopné podpořit eh, tedy toto kompromisní znění. Je to opravdu velmi důležitý text v dnešním světě v návaznosti také na eh, to setkání v Krakově. Chci se podívat na pozměňovací návrh 333, kde bychom chtěli eh, rozdělené hlasování. Takže prosím tam rozdělené hlasování eh, k tomu do posledního odstavce. Pozměňovací návrh číslo 333. A potom jsme měli pár problémů s kompromisním návrhem NL, kde se hovoří o eh, nezákonných pracovnicích. Tam jsme požádali pana zpravodaje, aby eh, to mohl trošku přeformulovat, tak abychom to mohli podpořit. A potom pan Tomas Mann předložil pozměňovací návrhy 368. To bychom mohli eh, spojit s jedenáctkou, kompromisem jedenáct. A Potom do kompromisu O bychom chtěli vložit pozměňovací návrh paní Kapasinovševské, což je 382. Omlouvám se kolegyně, že jsem její jméno nevyslovila dobře. Je to paní Skřidlevská. Je to pozměňovací návrh, který se týká eh, osob s nějakým postižením to bychom mohli vložit tedy do kompromisního návrhu O a to je všechno asi, co jsem chtěla říci. Myslím, že je to opravdu vynikající odvedená práce a těšíme se, že budeme tuto zprávu moci zítra podpořit. Madame Paní Hirsch a pak paní Gens. Thank you, Madam Chair. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ehm, bohužel dnes nemůže přijít, takže jejím jménem bych ráda přečetla to, co napíše o této velice důležité správně. Islin eh, bych chtěla poděkovat eh, zpravodaji za výbornou práci a za veškeré snahy angažovat stínové zpravodaje a najít společné východisko. Potřeba zprávy o chudobě a sociálním vylučování je v současné době opravdu vážná. Eh, je evidentní, že sada kompromisů, na kterých se stínoví zpravodové shodli, dává komisi a členským státům jasný signál k tomu, jak by, jak by měli pracovat s platformou proti, pro boj proti chudobě a sociálnímu vylučování. Nicméně existuje několik kompromisů, které liberálové nepodpoří. Konkrétně výzva pro sektorální legislativní iniciativy, eh, ohledně nerovnosti a přístupnosti SSGI a legislativní úpravy o minimálních platech. Chci ještě jednou poděkovat zpravodajovi za skvěle odvedenou práci a jak doufám, eh, podaří se nám zítra eh, úspěšně odhlasovat. Merci. Děkuji. Paní Gens a pak paní Deli. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já rovněž souhlasím s tím, že zpráva je to velice dobrá. A já mám pouze obecnější připomínku v tom smyslu, že já bych ráda, abychom se eh, zmiňovali i o romském, eh, o, o, o Romech a o romské strategii, protože se jistě všichni shodneme, že právě Romové patří k těm, kteří jsou velice často vylučováni a diskriminováni v naší společnosti. Je to jedno, něco, na čem se určitě shodneme a něco, co bychom určitě všichni rádi viděli v kompromisních návrzích. Děkuji, paní Dali. Deli a pak paní Kosta. Děkuji vám, paní předsedkyně. Takže já bych si přála poděkovat a blahopřát za tuto vynikající práci. Mnoho pozměňovacích návrhů, ale také mnoho kompromisů. Kompromisů, které jsou v skutku ambiciózní a které nám přináší konkrétní návrhy, reálné směry, které jsou odrazem názoru parlamentu v předvečer zasedání v Krakově. Je to dobré připomenutí, zvláště těch prvních obětí chudoby, ať jsou mladí, ať jsou to ženy, ať jsou to eh, osoby s postižením. Pak je tu učiněn silný vztah, silná vazba na otázky sociálního začlenování. To je pro mě důležité téma a ještě další je tu pozornost věnována například tomu potravinové, potravinové pomoci, potravinovému fondu, jaké jsou klíčové potřeby na úrovni bydlení, vzdělávání a zdraví, které jsou v této zprávě připomínány. Tak, aby byl umožněn takzvaný důstojný život, jak tomu říkáme. A značná část je věnována také boji s bezdomovectvím. To znamená, že tady činíme velmi významný krok v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Ještě zůstává odvést hodně práce, ale je to dobrý krok vpřed. Děkuji. Děkuji paní Kosta a pak pan Tomas Mann. Mm, Prezidente, molto... Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Hmm, já tu zprávu velmi vítám, velmi se mi líbí, především způsob, jakým pan zpravodaj byl ochotný spolupracovat. Já tu zastupuji výbor pro kulturu. Hmm, to, co my jsme sem opravdu chtěli vložit, co je pro nás důležité, to znamená, aby existovaly národní reformní plány, eh, aby existovaly záruky, eh, kvalitní informace, a aby existovaly také druhé šance a tak dále. To jsou velmi důležité věci pro nás. Něco by tu možná mohlo být trošku zdůrazněno více, a to především to, že Evropa tu zaostává. Eh, nezaměstnaní potřebují rekvalifikace. V roce 2010 jsme měli mít 12 Eh, lidí rekvalifikovaných, máme to ale pouze 9%, takže mám, ještě nám chybí hodně práce, abychom splnili stanovené cíle. A za třetí, eh, měli bychom zdůraznit, že různá združení pro boj s chudobou hovoří o tom, že eh, některé znevýhodněné komunity mm, by mohli využít eh, některých eh, znalostí, které jsou k dispozici. Tomas Mann a pak eh, na pos, jako poslední paní Figoredo. Děkuji vám. Děkuji vám. Já bych Frederikovi chtěl mnohokrát poděkovat za práci, kterou odvedl a chci poděkovat také všem ostatním, kteří při, při, předali své pozměňovací návrhy. Já jsem to sledoval velice kriticky. E, jsou zde i pozměňovací návrhy, které nejsou ideologické, jsou naprosto konkrétní, chtějí se zabývat konkrétními cílovými skupinami a já si myslím, že je důležité e, zabývat se tím, co po nás chtějí nevládní organizace a naši, naši občané je velice důležité, protože zde opravdu můžeme něco změnit. Toto je téma velice zásadní. Když se podíváme na pozměňovací návrh, vidíme z nich jasné, že jsme dosáhli toho, že eh, pozměňovací návrhy, podobné pozměňovací návrhy podávali poslanci z různých politických skupin, což znamená, že zde máme jaksi horizontální schodu napříč celým politickým spektrem a to není běžné u zpráv Evropského parlamentu. To je, myslím, obrovský pokrok, který jde správným směrem. Má otázka, Frederiku, na vás. Jak se teď bude pokračovat dál. Eh, Máme zde zprávu z vlastní iniciativy, která nedostane ve Štrasburku tolik času. Jaké výsledky z ní budou pocházet? Co můžeme udělat s touto prací, která je založena na solidaritě? Co můžeme udělat s těmi kompromisními návrhy, kterých jsme dosáhli? Eh, co můžeme udělat s těmi konkrétními návrhy, které určitě stojí za to podpořit? Jak je můžeme komunikovat dále? Eh, je eh, tedy jaksi taková nabídka udělat další rezoluci, nebo jaké jiné mohou být výsledky této práce. Já si eh, dovedu představit, že toto je důležité pro mnoho členských států, protože evropská přidaná hodnota je něco co, jaksi velice eluzivního doposud. Eh, lze se možná podívat na předpoklady v některých členských státech, kteří, kteří vnímají složitou situaci v mnoha aspektech sociální politiky takže eh, co může, co si myslí zpravodaj o takovémto výsledku eh, takovéto, takovéto zprávy? Je to je ta odpověď více Evropy? Můžeme tak pomoci občanům? Drazí kolegové, já si myslím, že tady budeme ho- hovořit se znalci. Já každopádně dám slovo teď paní Figuredo a pak uh, panu zpravodaj. Děkuji, paní předsedkyně. V návaznosti na to, co řekl pan Mann, dovolte, abych eh, tedy zareagovala na to, co řekl. My se tedy snažíme schválit eh, něco o národně stanovených minimálních mzdách, snažíme se to na evropské úrovni nějak koordinovat, tak eh, abychom tedy samozřejmě stanovili eh, nějaké specifické podmínky pro každý stát, jako určité tedy procento. Eh, to by bylo praktické opatření ke snížení chudoby a zároveň by to také zvýšilo pocit sociálního začlenění. Proto naše skupina vždy toto tolik podporovala a vždy tedy předkládala parlamentu návrh na to, abychom něco v této věci udělali. O tom hovořil kolega Darden. Myslím, že bychom ale mohli zajít také o trochu dál. To je samozřejmě debata, která jen tak eh, neskončí. Určitě to nevyřešíme dnes a tady. Určitě se o tom budeme bavit ještě hodně dlouho. Mnoho eh, kolegů se vyjádřilo, bylo na tom odvedeno mnoho práce ale nestačí, že se všichni shodneme, že tu máme zkrátka chudobu a že s tím musíme něco udělat. Musíme jít dál, musíme eh, představit konkrétní opatření, která tu situaci budou nějak řešit. Například eh, žádat členské státy, aby změnily své praktiky, které tu chudobu ještě zhoršují. A v tomto je ten kompromis velmi slabý. Myslím, že i Frederik to zmínil. Tam totiž oslabujeme, tím totiž oslabujeme eh, tu zprávu. Chudoba v našich členských státech narůstá, eh, E, díky současným úsporným opatřením. Já vám mohu říct, že moje země velmi trpí, ale není to jen jediný stát. Chudoba se zhoršuje narůstá. A my můžeme vydávat tyto úžasné zprávy, ale pokud vlády nezmění e, svou politiku a svou strategii, e, tak se to nezlepší. Tyto úsporné programy povedou ke zhoršení situace s chudobou v Evropě. Nestačí tedy, abychom jen poukazovali na to, co je v nepořádku, ale musíme tlačit na vlády, aby přijali opatření, která tu situaci napraví. To jsem se tímto snažila tedy říci. Problém je samozřejmě v tom, že parlament sám s chudobou nic udělat nemůže. Ano. Takže zdá se, že je to tedy poměrně dobře rozděleno, pokud chcete, francouzsky teda pokud chcete uzavřít tuto výměnu. Já chci říct, že se velice těším, velice mě potěšuje tedy tato, toto celkově, celkové uspokojení nad kompromisy, k ním jsme dospěli ze strany jednotlivých kolegů a různých skupin. Já se pokusím, jak jsem již řekl, integrovat ještě některé dodatečné připomínky, které byly sformulovány. Ale už není možné v základu, do základu měnit to, na čem jsme se dohodli až do posud. A e, k těm několika posledním příspěvkům. Myslím si, že tato, toto, tato zpráva vlastní iniciativy musí mít nějaký význam do budoucna. Nesmí zůstat jenom u nějakých drobných diskuzí, které se budou konat v blízké době ve Strasburku a pak, že bychom to odložili někam do šuplíku. Zpráva by měla vést k tomu, abychom i v Krakově jasně poukázali na řadu tém, aby, témat, abychom znovu potrhli tato témata, ale abychom také zajistili pokrok v řešení těchto otázek, čili aby byla nějaká následná činnost. Eh, řekněme pravidelná, třeba výroční v rámci platformy, ale také v rámci parlamentu a eh, příslušných výborů. Takže tento dokument, který je plodem našich úvah, by měl být také referenčním dokumentem, který bude připomínat komisi a který pro ně bude referencí z hlediska implementace jednotlivých složek. Jinak jsou některé malé pokroky, které mohou připadat, mohou se zdát být eh, mírné, omezené, ale zase jsou určitým základním kamenem, určitým východiskem pro některé další zlepšení. Každopádně doufám, že k tomu tato zpráva přispěje. Děkuji, budeme o tom hlasovat, o té vaší zprávě. Zítra, zítra, je to tak. A nyní přejdeme k bodu Pět našeho pořadu jednání a dávám slovo kolegyni Lisa Jakonsari, aby nám představila kompromisní návrhy týkající se podmínek vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnosti. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Bohužel nemám nic nového, co bych vám zde mohla sdělit. podobně jako zpráva pana Koferatyho o e, zprávě o sezónních e, pracovnících. E, my jsme v těchto dvou případech požádali o to, aby bylo hlasování odloženo. Je to proto, že výbor Jury nám připravuje stanovisko k právnímu základu Ehm, a to dostaneme teprve 10. října. Také čekáme na odpověď komise. Ehm, naše otázka se týkala toho, jak se tato směrnice týká směrnice o ehm, vysílání pracovníků. A my bychom tedy uvítali, kdybychom nejprve měli tu podrobnou analýzu a odpověď, co se týče právního základu. My jsme odpověď od komise obdrželi, ale máme je zatím pouze ve francouzštině, my bychom si ji rádi prostudovali také v jiných eh, jazycích. Pořád jsou tu některé neuzavřené otázky, jako například otázka sociálního zabezpečení a definice eh, požadovaného vzdělání. Chtěli bychom také znovu zvážit návrh zelených eh, k tomu, aby se do definic zahrnul odkaz na evropský referenční rámec kvalifikací. Hmm, naše představa je tedy taková, že bychom předložili text, který bude eh, velmi uživatelsky eh, přátelský a který bude eh, zcela jasný. Společně s panem Jakolínem bychom také chtěli najít společný přístup s výborem Libe a v té otázce také zatím eh, nejsme úplně eh, jednotní. Pan Jakolíno souhlasil s tím, abychom využili využili definice podle směrnice o modrých kartách pro eh, toho specialistu a absolventa stážistu, ale zatím ještě nemáme jasnou definici manažerského pracovníka. Pak je to neuzavřená otázka toho, zda se tato směrnice bude vztahovat také na stavebnictví. Tam se lišíme v názorech. Máme jaksi argumenty zaměstnanců a zaměstnavatelů. Eh, zdá se, že stavebnictví by mělo být vyloučeno, ale na druhou stranu eh, principiálně je potřeba se velmi vážně a opatrně zamyslet nad tím, zda, by, zda je tedy možné vůbec jeden sektor způsobnosti vyloučit. Každopádně se snažíme najít kvalitní kompromisy, snažíme se najít rychle, ale jak jsem řekla, v tuto chvíli čekáme na vyjádření výboru LIBE a eh, na prostorování komise. Eh, Takže toto není ještě definitivní eh, stádium, protože ještě počkáme na názory výboru LIBE. A já bych eh, chtěla jenom říct k tomu jednomu bodu, jako, jak, který jste zmínila eh, v tom posledním bodě, já nejsem samozřejmě odbornice, ale pokud bychom z toho úplně vyloučili stavební sektor, no tak tím otevřeme obrovskou mezeru uplatňování této směrnice a víme, do jaké míry tyto situace jsou, mohou být explozivní v mnoha členských státech, zvláště v tomto sektoru stavebním. Právě u tohoto, pro tento sektor potřebujeme eh, tuto směrnici předtím, než akceptujeme žádost zaměstna, zaměstnavatelů. Musíme Tudíž pokud o tom máme tímto směrem hlasovat, tak budeme o tom muset ještě vědět více. Děkuji paní Lambert. Děkuji. Děkuji. Eh, já hovořím jménem Elizabeth Schroeder, která nemohla přijít, ale eh, i my souhlasíme s tím, že eh, celé téma v vztahu eh, služeb a převedených pracovníků, eh, vysílaných pracovníků se musí přepracovat, protože eh, hovoříme pouze o pracovnících a ne o službách a proto je velice nutné jasně hovořit o právech pracovníka, které má v rámci tohoto systému. To je pro nás naprosto zásadní. Podobně jako princip za zajištění minimálně stejného zacházení v celé směrnici, eh, tak abychom zajistili, že zajišťujeme minimálně stejně kvalitní nebo lepší standardy pro pracovníky. Nechceme to používat jako něco, co bude záminkou pro zhoršování standardů. Což se opět pojí s, eh, se situací pracovníků. A samozřejmě celá ta věc eh, ohledně principu místa práce a příslušných práv pro pracovníky je pro nás velice zásadní. Eh, rovněž můžu dodat i k tématu o sektoru stavebnictví, že jsme eh, to, že, že to, že jsme to vynechali v, tom, v té směrnici, zanechává obrovskou mezeru. Pak jsou tu otázky samozřejmě logicky, jak budeme s tímto konkrétním sektorem zacházet a to už je ten sektorální přístup, který poté budeme muset přidávat k tomuto už velice tak fragmentovanému migračnímu principu, eh, který eh, leží před námi. Eh, já si myslím, že tím se dostáváme také k otázkám, kde je ta hranice mezi někým, kdo přijde třeba jako architekt Eh, který jako nenutně je součástí sektoru stavebnictví. Eh, já nevím, já jsem z Londýna, u nás třeba stavili olympijský stadion, eh, takže já si myslím, že bychom neměli do toho vnášet příliš mnoho, mnoho předělů, protože to omezuje, to, to není v zájmu jednotlivců a není to ani v zájmu hospodářství. Musíme být velice opatrní. Děkuji. Paní Esaja. A pak paní Jirš. Děkuji, paní předsedkyně. Já nechci v tomto místě hovořit eh, jakýmkoliv způsobem politicky. Eh, bylo by to pouze opakování toho, co už jsem řekla v červenci. Já chci jenom požádat všechny, eh, jak už říkala mimo jiné Lísa, o to, abychom jednali svižně Mm, ale nemůžeme pokračovat, než dostaneme stanovisko výboru Jury. Ano, děkuji. A kromě toho, o čem eh, hovořila naší, naše zpravodajka, jsme požádali komisaře o, ohledně eh, sděle, o toho, aby nám komunikovali ty právnické studie, které vysvětlují právní základ celého tohoto legislativního souboru. A v tom dopise komise hovoří No, odkazuje, i když to není přeloženo do všech jazyků, ale ne, nezděluje tam e, tuto, tento právní základ, takže jsme to znovu požádali, aby nám byl sdělen tento právní základ těchto, tyto právní studie, které budou dány k dispozici. Nyní paní Jirš a pak pan Mann. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Já si myslím, že eh, jednoznačně jsme nedospěli k konečnému kompromisu, ale eh, několik bodů se v pozměňovacích návrzích nutně, o, o, nutně objevilo a o mnohých z nich už bylo eh, mluveno. Celý ten sektor stavebnictví bychom podle mě měli ještě jednou projednat. Já musím říci, že do jisté míry chápu, že toto je velice eh, diferenciovaný sektor a lze jej proto vyjmout z diskusí o současném tématu. Ale eh, otázka je, jak k tomu budeme přistupovat i v jiných oblastech. Podívejme se na definice pro učně, eh, manažery a pracovníky, které by se klidně nechali napasovat na, na kontext stavebnictví. Já musím říct, že tu ideu jako refer, re, reference evropských kvalifikačních rámců eh, nevidím jako špatnou, ale když se podíváme na eh, tu klasifikaci tam, vidíme, že je tam příliš malý manévrovací prostor a myslím si, že tato směrnice by mohla vést k tomu, že vlastně nebude nakonec platit pro nikoho. Toto zařazování v rámci Evropského kvalifikačního rámce je podle mě velice špatná věc v, tom, v tomto kontextu. Pokud jde o další body k diskusi, můžeme se hovořit například o, tom, o, tom, o té době trvání před transferem, 6 měsíců nebo jeden rok. Zde vidím to nebezpečí, že eh, když to bude příliš přísné, bude se Eh, bude se to zneužívat k tomu, že se pracovníci nebudou přesouvat vůbec a to se potom nemusíme tady o nic snažit a můžeme to nechat být. Děkuji. Pan Tomas Mann, prosím. Ano. Eh, já jsem v souvislosti s touto zprávou hovořil o více Evropy. Já si myslím, že to všichni pochopili. Eh, více Evropou nerozumíme více centralismu, více Evropou nemyslíme více pravidel, a více byrokracie. Více Evropou myslíme více společných chytrých řešení, kdy eh, členské státy všechny hrají roli v takovémto vývoji. Já si myslím, že toto v této zprávě můžeme ještě zdůraznit, ale když hovoříme o třetích státech, eh, musíme eh, stanovit regulaci v členských státech tak, abychom řekli, že Eh, nejde o to eh, podkopávat eh, kvalitu pracovní síly v tuzemsku a přinášet si levnější pracovní sílu ze zahraničí, ale naopak, že se chceme všichni vzájemně posílit. To znamená, že nejde o změnu mobility, o omezení mobility, jde jenom o to, že chceme stanovit kritéria, že se chceme orientovat na kvalitu a stanovit přesná pravidla proto, aby sociální partneři dodali příslušné výsledky a aby každý věděl, če, čím se musí řídit v členských státech. Poté je subsidiarita smysluplná a není to pouze obraná strategie vůči všem ostatním. Já si myslím ale, že v té strategii je to řečeno poměrně jasně. Eh, Jean Lambertová hovořila o dělicích čárách. Eh, v podstatě toto potřebujeme tehdy, když nemáme pevně stanovená kritéria. To znamená, rozhodnutí pro více Evropy do kterého budou zahrnuty i třetí země, bude možné tehdy, kdy bude existovat regulace, která, rychl, eh, která chy, bude chytře investovat eh, naše čatové, časové možnosti. Jde nám o to zahrnout sektor stavebnictví, ne ho vy, vy, vylučovat. Je to oblast, o které jsme zde v parlamentu už mnohokrát hovořili, je to oblast velice kontroverzní. I s tehdejším komisařem jsme o tom hovořili. Eh, který říkal, že eh, Německá, například staveniště nesmí příliš kontrolovat, protože to povede ke snížení mobility. To je, není vůbec pravda. Zkrátka máme legitimní pracovníky a nelegální pracovníky. Eh, musíme se podívat na to, kteří lidé pracují podle sociálních regulí a stojí nás celou tu spoustu peněz a kteří lidé jsou, pouze pracují a jsou vykořišťováni, stávají se z nich tzv. vagabundi. Musíme se zaměřit na to, co znamená více Evropy. Více zna- Evropy znamená to, že i nadále budou členské státy odpovědny. Rozhodně to neznamená exkluzi, vylučování sociálních partnerů. E, dovolte mi jeden Příklad, eh, ta nová formule, nová Evropa, eh, například tak, jak ji formuloval pan Baraso eh, minulý týden ve Štrasburku, se všemi nuancemi je přesně taková větší Evropa, kterou můžeme velice chytře obhájit, chytrými argumenty, můžeme říci, že to je to, že všichni spolupracujeme. Nejedná se o centrální řešení Evropy. Jako poslední je pan Benon Děkuji. Chci vám pouze říci, že naprosto souhlasím s tím, co jste řekli i paní Lambert a také pan Thomas Mann. Děkuji vám. Alors, madame euh, la rapportrice. Ano, paní zpravodajko, slyšela jste. Valná většina se vyjádřila v tom smyslu, že máme mít jasný směr, pokud jde o rozsah působnosti směrnice. A eh, jestli chcete, tak se můžete nyní vyjádřit. Ah, ja selkeästä mielipiteestä. Dovolte, abych vám všem poděkovala za konstruktivní připomínky. Velmi mi to pomohlo vše si ujasnit. Děkuji. Velmi dobře. Takže znovu přeskoumám kompromisní návrhy, jakmile budeme mít stanovis, právní stanovisko komise a jakmile přeložíme dopis k komunikaci, kterou jsme obdrželi o Jakmile to bude tedy na výboru Jury také schváleno a nyní pan Koferaty. To se týká podmínek vstupu pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem sezónního zaměstnání. A tento text bude mít tedy podobný osud v tom smyslu, že se to odloží na hlasování e, v listopadu s tím, že budeme čekat na stanovisko výboru LIBE ale můžeme se, eh, můžeme se dozvědět něco o stavu vyjednávání a o různých eh, diskuzních bodech. In attesa appunto del parere della Libe con i giorni che abbiamo guadagnato. Děkuji. Opravdu my čekáme na stanovisko výboru Libe. Eh, pan Moras Eh, s ním jsme tedy spolupracovali na kompromise. Doufali jsme, že se nám podaří najít takové kompromisy, na nich se budou moci kolegové shodnout. Domníváme se, že by nám to umožnilo eh, tedy najít eh, nějaké kompromisní řešení a také to, že členové obou výborů Eh, se budou moci shodnout na nejlepším způsobu, jak ty problémy řešit. Nejvíce se hovořilo o tedy několika věcech. Za prvé to bylo oblast působnosti, vzhledem k tomu, že eh, k, tomuto, k této otázce bylo předložen velký počet pozměňovacích návrhů, tak eh, vás mohu ujistit, o této otázce. Jedná se tady o legislativu, která se věnuje specificky sezónním pracovníkům. Říkám to proto, že Často se to směšuje s mm, dočasnými pracovníky, což jsou dvě různé věci. Je potřeba tedy definovat, co je sezónní práce a kdo je sezónní pracovník. Ta definice je velice důležitá. Nebudu teď zacházet eh, do podrobností, Máme například studenty, kteří ve volném čase pracují. Máme mm, jiné mm, osoby, které pracují pouze tedy občasně, ale to nejsou sezónní pracovníci. Pak eh, je to také otázka eh, sektoru. Zemědělství, především tedy pěstování ovoce a zeleniny a turistika, eh, pardon, cestovní ruch. Tady se vlastně snažíme zajistit větší pružnost v těchto třech odvětvích. Snažíme se také vytipovat eh, případná další odvětví, pro které by bylo tedy vhodné mít zapojení sociálních partnerů. Sociální partneři by tedy neměli možnost veta, ale bylo by možné s nimi konzultovat, bylo by možné, oni by tady měli možnost eh, navrhovat nějaká doplnění či eh, úpravu toho zaměření. Pokud jde o délku toho pobytu, tady je takový široký konsensus na tom, že by se mělo jednat o 6 měsíců. Ovšem nikoliv v daném kalendářním roce, ale v jakémkoliv 12-měsíčním období to eh, se týká tady především spíše cestovního eh, ruchu, kde v zemědělství jsou samozřejmě ty sezóny definovány poměrně eh, pevně. Ale i tak bychom tu směrnici vlastně aplikovali tak, jak, jakým to bylo, jaký to byl záměr. I u tohoto typu poměrně netypického zaměstnání chceme ovšem zajistit rovné zacházení. To se týká smlouv, kolektivních e, eh, smlouv. Tady je to samozřejmě komplikované, protože členské státy tuto problematiku řeší každý trošku eh, jinak. Některé členské státy mají výlučně tedy Eh, celostátní smlouvy, jinde jsou zase smlouvy podnikové, jiné státy ještě mají eh, smíšený systém. Každopádně je třeba zajistit pracovní podmínky ve rámci kolektivní smlouvy a také zajistit sociální podmínky, a to i v případě, že Eh, příslušná legislativa není eh, stanovena tedy celoevropsky. Pokud je o těch eh, šest měsíců, řekněme, že ten zahraniční pracovník zkrátka musí pracovat za stejných podmínek jako místní pracovník. Měl by mít také možnost mít tedy stejné požitky, jako mají pracovníci z té dané kolektivní smlouvy. Bez rovného zacházení bychom se dostali do situace, kdyby docházelo k významnému sociálnímu dumpingu a společnosti by také, jak si byly v pokušení aby eh, šetřili náklady tím, že by právě zneužívali této situace toho postavení. My jsme tedy připravili několik kompromisních pozměňovacích návrhů a těšíme se tedy, že toto brzy úspěšně uzavřeme. Ano, i tady máme problém rozsahu působnosti v podstatě. Pani Turinen. Turinen, Turinen, Turinen d'abord. Uh, thanks a lot uh, to the rapport. Ano, děkuji. Děkuji panu zpravodajovi. Já si myslím, že se nám podaří dosáhnout schody s výborem Libe, ale potřebujeme ještě další prostor pro diskusi. Pokud jde o kompromis, který byl navržen eh, pro Empl. Eh, je, myslím, jde, myslím, velice dobrým směrem. Já bych nicméně navrhovala ještě posílit tu část o sociálním zabezpečení. A teď ještě k tomu, co je pro nás důležité. Jednak práva lze exportovat, což znamená, že pokud nějaká práva získáte, například nárok na penzi, Měl by existovat mechanismus, který zajistí, že si tato práva můžete přivést zpět do své domovské země. Můžeme dospět do situace, kdy někdo jezdí do Evropy sezóně každý rok, eh, nebo minimálně pokud tato směrnice projde parlamentem a byly by to celé roky, za které by oni přišli o svá práva na důchod. Proto právě potřebujeme exportovatelnost v oblasti sociálního zabezpečení, zejména v oblasti důchodu. Jednak bych, eh, dále bychom rádi přidali eh, nárok na dovolenou a za další v článku 16 si myslíme důležité uvést i to, že sezónní pracovníci mají nárok na stejné zacházení jako občané členských států, minimálně, ale bez omezení. Nám no bychom tam chtěli přidat a tak dále, a tak dále. A proto, proč tam chceme to bez omezení na, eh, možná se to zdá, že to je příliš moc nebo že to je nepotřebné, ale už jsme viděli, že eh, směrnice o minimu byly interpretovány soudním dvorem jako kompletní vyčerpávající seznam. Eh, nemusím to snad zmiňovat, všichni víte, o čem mluvím to je ta směrnice o vysílání pracovníků, takže to je politická věc, ale je to i věc právní, tak abychom zajistili, že se toto nebude interpretovat jako celý e, vyčerpaný, uzavřený seznam, jenom že to je seznam minimálních práv. A nakonec e, doufáme, že se nám podaří dosáhnout jasného silného textu, který bude moci rozřešit defektivní, defektní situaci, která je v dnešní době, kdy se sezónní pracovníci vykořišťují, jsou velice zranitelní Eh, často nemají eh, k dispozici řádnou dokumentaci o svém pracovním závazku. Tuto situaci musíme změnit a musíme posílit jejich práva a jejich postavení na trhu. Eh, toho dosáhneme ve spolupráci s výborem Libe. Děkuji. Děkuji. Pan Tomas Hendl. A prosím, pan Hendl. Děkuji. Já chci upozornit na dva problémy. Jednak u obou těchto zpráv, na které jsme narazili, je, e, počítačová technologie, e, pardon, je převedení v rámci společnosti a sezónní zaměstnání. Já si myslím, že jsme nekonzistentní u definicí toho, jakou roli hrají sociální partneři v souvislosti s těmito zprávami. U, u té první zprávy hovoříme o tom, zda se jedná o nějakou konkrétní branži, například eh, zda se toto vztahuje i na sektor stavebnictví. Pro a proti je spousta dobrých důvodů. Já upřímně pochybuji, eh, zda je politicky chytré zahrnovat do této směrnice konkrétní konkrétní odvětví, protože to může sloužit jako precedens na evropské úrovni eh, v tom smyslu, že se vyloučí určité skupiny společnosti. Minimálně o tom sám pochybuji. Pokud jde o sezónní pracovníky, zde máme trošku jinou problematiku. To se, o, to, o tom jsem mluvil v souvislosti s kompromisy. Tady narážíme na otázku, zda teď na národní úrovni to budeme rozšiřovat nad rámec těchto třích těchto třích oblastí, nebo zda to budou moci provádět vlády po konzultaci se sociálními partnery. Ale pokud má jít o to eh, angažovat eh, sociální partnery na národní úrovni eh, a my řekneme, ne, eh, my řekneme, že budou rozhodovat eh, organizace zaměstnanců zaměstnavatelů a že to nechceme rozšiřovat, pak zde vzniká debata o tom, eh, zda ten sociální dialog o kterém se tak dlouho mluvilo, má vůbec ještě nějakou cenu, protože ti sociální partneři nebudou mít příslušná práva. A to, vážení kolegové, si myslím, že je naprosto nekonsistentní. Eh, budeme se muset dohodnout, jak se s takovýmito otázkami budeme vypořádávat tak, abychom ty sociální partnery nevnímali vždy nutně jenom pozitivně, ale také částečně negativně, protože eh, jejich zahrnutí do takovéto evropské směrnice zkrátka buď se odehraje nebo neodehraje a bude to mít důsledky. Takže to je má první poznámka. Za další. Souhlasím s kolegou Koferátem v tom, že jde o to, abychom lidi, kteří sem přicházejí, neznevýhodňovali horšími právy, horšími podmínkami pro práci. Obě směrnice eh, by se měly tímto základním principem řídit. A eh, já to teď řeknu velice opatrně. Mohlo by totiž působit dojem eh, z některých debat, které zde probíhají na toto téma, že jsou tu kolegové, kteří si myslí, že když sem někdo přijede z afrického kontinentu, tak by zkrátka měli být rádi, že k nám sem vůbec můžou, eh, protože v Africe mají horší podmínka, ale jinak si nemají dělat na nic nárok. A s tím já nesouhlasím. Já si myslím, že eh, podle všech principů, které formulujeme zde v Evropě v rámci sociální rovnosti a sociální základní práva, v oblasti lidských práv máme také pravidlo o stejné mzdě za stejnou práci, to musíme také zohlednit. V tomto smyslu musíme na této práci dále pracovat a jak doufám, shodneme se zde ve výboru, že nám jde o lidi, že nám jde o pracovníky, kteří mají mít stejná práva jako pracovníci přímo z našich zemí. E, samozřejmě za podmínek, které reguluje tato směrnice, ale nikdy za podmínek horších. Děkuji. Merci. Děkuji. A ještě před naším slyšení. Tady máme pár přispěvatelů, takže musíme rychle. Já se pokusím eh, hovořit eh, stručně, aniž bych mluvil příliš rychle pro naše tlumočníky. Takže tato komplexní, extrémně komplexní záležitost, a já bych chtěl poblahopřát všem zpravodajům je v tomto výboru tak dalším. Myslím, že postupujeme před velmi pozitivním duchu a jestliže ty kompromisy se podaří prosadit v nadcházejících dnech. A já chci potrhnout jednu doménu, jednu oblast, kterou dobře znám z jeho Francie, a to je otázka důstojného bydlení. Pro mimo jiné i zemědělské pracovníky. Jak ale definujeme, jak, co znamená tedy důstojné bydlení? Tady o tom hovoříme, to tady černé na bílém, že musí zaměstnavatel poskytnout toto důstojné bydlení, ale teď jde o to, co to znamená. A pak je tady otázka tedy rovnosti zacházení, rovnost v podmínkách práce a přístup k sociálnímu zabezpečení. Kdyby se nám podařilo dospět k takovému kompromisu, podobně jako u článku 16 a rovnosti zacházení, tak bychom se nám podařil velký krok před a tato směrnice by pak posloužila svému účelu. Děkuji. Děkuji. Paní Ojmen Reuten a pak ještě paní Jezlověcka. Jezlověcká. Soms heb ik het gevoel dat een aantal mensen denken dat we op Mars leven. Als we weten dat niet voor seizoenarbeiders. Děkuji vám, paní předsedkyně. My víme, že nikoli pro jenom pro sezónní e, pracovníky, ale i pro jiné e, pracovníky z třetích zemí zatím nemáme k dispozici žádnou směrnici, něco, co by je. A pro ty osoby, které budou po velmi krátké období pracovat, tak tyto osoby budou přesto čelit velké byrokratické zátěži, velkým byrokratickým překážkám. A já myslím, že je potřeba, abychom zdůraznili podmínku rovného zacházení. Znamená za stejnou práci eh, rovné odměňování a rovné podmínky. A z hlediska toho, o čem hovoříme v této směrnici, tak ty, ti sezónní eh, pracovníci jistě, že musí být pojištěni například proti všem možným chorobám, dále otázka mateřství, dále pro, různé eh, ne, choroby z povolání, různé rodinné dávky, rodičovská dovolená, penze a tak dále, nebo také pojištění v pro případ úmrtí. Ano, s tím souhlasím. Ale tato otázka tohoto sociálního zabezpečení, jak to bude u lidí, kteří budou, to je tedy něco pro lidi, kteří pracují eh, velmi krátkou dobu, když budou tito pracovníci, vysílení pracovníci, ale kteří stále de facto eh, zůstávají usídlení ve své zemi původu, tak o jakém rovném zacházení je pak řeč? je potřeba, abychom v první řadě odpověděli na, to, odpověděli na to, za jakou dobu je možné někoho považovat za sezónního pracovníka, co to znamená krátké období. V některých zemích se třeba vrací každý rok ti lidé, a jsou tam šest měsíců, no tak to už není ani tak moc sezónní, to už je zaměstnanecký poměr trošku jiného charakteru. Rozhodně už nemůžeme říct, že půl roku je sezónní práce. Pak by sezónní práce měla být definována jiným způsobem. Protože tito sezónní pracovníci, to jsou lidé, kteří přicházejí třeba na nějakou sklizeň nebo něco podobného, jenom v nějakém krátkém období. A ti pak mají jinou smlouvu, než takovou, kterou tady teď navrhujeme. A musíme být v tomto směru ucelení a mně se to zatím příliš ucelené nezdá. Oh, uh, A děkuji, paní Hazovická a pak pan Baldasar. Przewodnicząca, nie ulega wątpliwości, że wyzwania. Děkuji. A není pochyb o tom, že demografické výzvy, kterým čelí Evropská unie, vyžadují významnou přípravu na poli, eh, politiky přestěhovalecké a eh, je tyto negativní jevy ve vztahu třeba k flexikuritě, to všechno dobře známe. Musíme zajistit i sezónním pracovníkům důstojné podmínky práce, dobrou odměnu, dobrou, po, dobré, pol, dobrou politiku sociální a zdravotního zabezpečení. Ale zároveň musíme jasně říci, že ten sezónní charakter je opravdu krátké období na uh, pobytu na, na území daného státu Tudíž nemůže mít stejné podmínky, stejné sociální dávky, které jsou vyhrazeny eh, občanům eh, daného státu, kteří tam pracují celý rok. Musí existovat určitý jasný limit mezi tím, co je k dispozici, tím, kdo tam eh, pracuje ně, několik dní v roce nebo několik desítek nebo celý rok a pak těmi, kdo tam pracují jenom velmi krátkou dobu. Tak, abychom eh, nevyčerpali eh, tento zdroj stability a zdroje financí pro stále pracovníci, stále zaměstnance, pro ty, kdo tam eh, jsou několik let nebo nastálo. Takže tady musíme uplatňovat princip přiměřenosti a princip subsidiarity a musíme být obezřetní při rozdělování různých výsad pro sezónní pracovníky. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji vám. A ještě pan Baldassar. Sì, grazie Presidente. Anch'io cercherò di essere breve. Sottolineando un punto... Dobrá, děkuji. Paní předsedkyně, já zkusím být stručný. Chtěl bych zdůraznit předpoklad, že toto je velice citlivý sektor Eh, nejde ani tak o otázku, eh, jak to vypadá. Je spíš o to, co známe. My víme, že lidé, kteří přicházejí zvenčí do Evropy v tomto sektoru, mají velice špatné podmínky, a to ve mnoha členských státech Evropské unie. My jsme Evropská strana lidová, takže lid je pro nás poměrně dosti zásadní a to nejmenší, co můžeme udělat, je eh, zajistit, že podmínky podle článku 883 eh, budou zachovány i pro sezónní pracovníky. To je absolutní minimum. Nad rámec toho pak můžeme zavést limity eh, v případech, kdy si myslíme, že věci zachází příliš daleko a můžeme podnikat určitou racionalizaci role sociálních partnerů, a e, o tom diskutujeme s kolegy z výboru Libe a se stínovými zpravodaji. E, v tom smyslu, že například rozšíření seznamu sektorů, e, zde je otázka, zda sociální partneři mají mít právo veta. U tohoto seznamu to já si nemyslím, ale to je teď jedno. Pokud nějaký pracovník Eh, řekněme například, jede do, jižní, do jižních Tyrol, do Trentína někam a pracuje tam každoročně. Eh, je otázka, zda to lze definovat jako sezónní práci. Já si nemyslím, že toto spadá do sezónní práce, upřímně řečeno. Eh, zásadní potřeba, kterou zde máme, je ta, že členské státy zkrátka občas potřebují další pracovníky nad rámec těch, které jsou, kteří jsou k dispozici v jejich eh, zásobách pracovních sil. Já si myslím, že práce, kterou tyto lidé odvádějí, je velice užitečná a důležitá. V minulosti v této oblasti bylo mnoho problémů, ale podařilo se nám najít mnoho dobrého a pan Koferáty eh, připravuje kompromisní návrhy, na které se budeme moci spolehnout. Základem však je to, co říkám já. Musíme zvyšovat povědomí o tom, že hovoříme o citlivém sektoru, kde práva pracovníků a jejich porušení jsou pravidlem, ne výjimkou. A jako poslední paní Hirš. Děkuji, paní předsedkyně. Momentálně je realita taková, že se lidé zneužívají, což je strašné, mají strašné podmínky, které nejsou naprosto vůbec přijatelné a je naprosto nutné zahrnout nějaké minimální standardy. Občas mývám také pocit, eh, to je teď ještě k panu kolegu Hendlovi, že bychom to však neměli přehánět. Eh, musíme být realističtí, musíme pracovat eh, v, v rámci katalogu požadavů, požadavků, který bude splnitelný. Nejde pouze, aby se tak řeklo, stavět vzdušné zámky. Já si myslím, že musíme najít kompromis mezi tím, co dnes existuje a není to přijatelné, a tím, co bychom si v ideálním případě přáli. Musíme si najít tu zlatou střední cestu a tou se vydat. Pro mě to znamená zároveň věci jako další vzdělávání. To jsou požadavky, které eh, zatím například by šly příliš daleko nebo například to, co je v kompromisních návrzích eh, uvedeno o eh, těch nárocích na ubytování. Samozřejmě to musí být přijatelné, tak aby nedošlo k ohrožení zdraví a tak dále a tak podobně, ale k tomu musíme vybudovat i dosti značnou infrastrukturu. Když pracujete například na venkově, tak eh, musíte počítat s tím, že tam ta infrastruktura je špatná. Takže nesmíme zapomínat na realitu. A, a na, také celá ta otázka byrokracie. Když budeme přehánět byrokracii, eh, tak to nebude reálné, protože když sem například přijede někdo jenom na pár týdnů, tak nemá smysl, aby vyplňoval tunu formulářů. Takže eh, chápu, že si to lze přát, ale myslím si, že před námi stojí i výzva reality, kterou musíme nutně zohlednit. Jedině tak zajistíme lidem, kteří sem jezdí pracovat sezóně, že z toho budou moci i e, profitovat. E, kdybychom to nezohlednili, tak ta směrnice bude opravdu nikomu platná. Pane zpravodaje, jestli chcete uzavřít tuto diskuzi. Grazie. Tanto ringrazio i colleghi per il commento. Dovolte, abych poděkoval všem kolegům za jejich e, reakce a připomínky za jejich návrhy. Dovolte, abych řekl jen pár věcných eh, připomínek. Za prvé bychom neměli eh, ztrácet ze zřetele, o co nám tady jde. Potřebujeme připravit legislativu, která bude řešit otázku sezónních pracovníků, stejným způsobem, jako řeší otázku evropských i tedy neevropských eh, sezónních pracovníků. Tady nejde o to, aby sezónní pracovníci byli eh, aby měli tedy rovné podmínky, jde tady o to, aby evropští a neevropští měli stejné podmínky. Mohou to tedy být eh, pracovníci, celní pracovníci z jedné evropské země, kteří jdou do jiné evropské země, anebo občané třetí země, kteří přijíždějí do Evropy. A je zkrátka třeba zajistit, aby jejich eh, podmínky byly rovné. Pokud je o to sociální zabezpečení, tady je velmi jednoduché řešení. Ten, kdo přijíždí za prací, platí určité sociální pojištění a tyto odvody by mu měly být vráceny po té, co tedy se vrací do svého domovského státu. Někteří pracovníci se do Evropy systematicky vracejí každý rok. O tom vlastně sezónní práce je. Práce skončí, jedete domů a pak se vrátíte zase za prací. Zaznělo tu, že je tedy možné, že tato že ta sezonní práce by byla definována eh, tím, eh, jaký ty práce ta osoba vykonává. Ale ta sezonnost práce je definována tím, že ten člověk se po skončení té práce vrací domů. Proto je potřeba, abychom byli opatrní, pokud jde o ty odvětví, kterých se to bude týkat. My to samozřejmě nemůžeme nařizovat. Eh, ale pokud tu má být sociální dialog, který je smysluplný, tak zkrátka musíme spolupracovat také se sociálními partnery. Děkuji vám za všechny vaše připomínky. Ano, takže budeme hlasovat 23. listopadu. Ale do té doby budeme mít ještě diskuzi o kompromisech po té, co výbor Libe nás praví o jejich postoji. A nyní paní Reiner, o, která se týká uznávání soudních rozhodnutí v občanských obs, obchodních věcech. Je to přepracování. My jsme my se k tomu máme vyslovit. Takže já vám dávám slovo, abyste se vyjádřila k pozměňovacím návrhům. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Děkuji vám, pane, eh, paní předsedkyně. Eh, v případě nařízení Brusel 1 se jedná o velice, nařízení velice úspěšné. To znamená, že Brusel 1 je jeden z příkladů Eh, který je předjezdcem toho eh, ukázat, jakou přidanou hodnotu můžeme vidět v tom, že se jedná na evropské úrovni. Eh, vzhledem k tomu, že už nyní máme určitou dobu zkušeností, je čas Brusel 1 protáhnout procesem přepracování, abychom se podívali na to, co lze vylepšit a na základě toho se mé stanovisko soustředí zde ve výboru na to, Eh, určit zodpovědnosti eh, v případech eh, žalob v, občane, v případech obchodního práva. Jak se hovořilo už posledně na tomto výrobu, jedná se o, výboru jedná se o přepracované znění. To chci zdůraznit. Hovořila jsem o tom už posledně, že se bohužel jedná pouze o přepracování, ne o plnou revizi která by v tomto procesu, které by v tomto procesu vypadalo trošičku jinak. Já se soustředím na to, eh, co je podle mě velice dobře formulováno eh, zde v návrhu, eh, být co nejpraktičtější a připravit konkrétní nařízení, pokud jde o Eh, spory v věcech obchodní, zkrátka prakticky to, který soud v které zemi je zodpovědný za tyto pře. To znamená, ten duch eh, tohoto jednání by měl být takový, že eh, zodpovědné jsou soudy té země, kde ty žaloby, případně soudní pře probíhaly. To je v rámci zachování soudržnosti. A týká se tady nařízení Řím 2 protože v určitých, v určitých případech se objevily určité odchylky od tohoto eh, pravidla. Vzhledem k tomu, že hovoříme o přepracování, musíme se zaměřit na užší rámec. Eh, kolega Baltasáre na posledním zasedání výboru eh, velice dobře upozornil na to, že je velice těžké, téměř až nepotřebné, dělat to, co by bylo v podstatě asi nejlogičtější, to znamená najít v tomto systému samostatné postavení pro toto nařízení. S velkou pravděpodobností však právně toto není, eh, není proveditelné. A já si myslím, že s velkou pravděpodobností ten příslušný pozměňovací návrh bude potřeba stáhnout, který se tohoto týká a místo něj u, je to článek 22 Ehm, použít ten návrh, který eh, se týká těch pracovních kompetencí. To je, myslím, to nejzásadnější. Eh, bude tady samost, zkrátka samostatná kapitola, eh, která je důležitým tématem, které se musí řešit samostatně. Pokud se týká Eh, pozměňovacích návrhů, které byly přijaty. Já se musím říct velice těším eh, eh, a děkuji kolegům, konkrétně panu Hendlovi za jejich příspěvky. Jejich příspěvky, konkrétně jeho příspěvky, byly velice plodné, protože se týkají i práva zaměstnanců. Jsou to pozměňovací návrhy k článku 19 a e, já doufám, že se mi k ním podaří získat ještě další vysvětlení. E, jak to říkal například kolega poslanec Paxas. Ano, pan Baldassar, prosím. Sì, grazie Presidente. Io credo che sarebbe stato più opportuno. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že by bývalo bylo lepší začít tuto eh, rozpravu příspěvkem od sekretariátu o přípustnosti předložených pozměňovacích návrhů. Protože se jedná o přepracované znění, eh, je má skupina přesvědčená o tom, že eh, se vystavujeme riziku, že ta debata nebude Eh, použitelná, protože zkrátka budeme diskutovat o pozměňovacích návrzích, o kterých se stejně zítra nebude hlasovat, protože nejsou přípustné. Je proto důležité, podle mě, eh, získat určité, určité směrování od sekretariátu v tom smyslu, zda tyto pozměňovací návrhy vůbec přípustné jsou. Podle mého skromného názoru jsou zde po, eh, jenom dva přijatelné pozměňovací návrhy, to je devítka a šestnáctka. Všechno ostatní podle mě sem přináší nové prvky do tohoto nařízení, eh, do této směrnice a tím pádem eh, nejsou kompatibilní s procesem přepracovaného znění. Takže eh, paní předsedkyně, pokud bychom mohli získat toto předběžné rozhodnutí mohli bychom potom diskutovat pouze o těch pozměňovacích návrzích, o kterých budeme zítra hlasovat a nestrácet čas těmi ostatními. Já s vámi naprosto souhlasím, drahý kolego, ale myslím, že v průběhu posledního zasedání výboru, kdy už jsme měli možnost eh, přeskoumávat stanovi, toto stanovisko, tak jsme nad tím trávili, strávili hodně dlouhou dobu a řekli jsme, že se jedná o přepracování. A Tudíž my jsme se vrátili k té myšlence, že když je to přepracování, tak se to může týkat pouze těch částí, které byly znovu otevřeny Evropskou komisí. A v tomto rámci dvě pozměňovací návrhy některé a pouze dva, pět a 16 mají být nepřípustné. Všechny ostatní spadají do toho rámce, který byl znovu otevřen komisí ve svém Eh, ve svém přepracování té směrnice, takže já nevidím, kde by měl být ten problém. Pane Portas. Otázky postupu byly již řešeny v průběhu našeho předcho- naší předchozí výměny názoru. To bylo 12. září. Pane Handl tedy. A teď uzavírám, eh, teď už uzavřu list řečníků. Přejdeme pak k bodu 8. Prosím, pane ano. Die Kollegin Regner hat mich gebeten, kurze Erläuterung. Eh, kolegyně Regnerovna eh, mě po, pomo, poprosila o vysvětlení pozměňovacích návrhů článku 19. Eh, podle běžné praxe jako generální tajemník pro zaměstnanost se stýkám často s tím, že zaměstnanci jsou zaměstnáváni různě po Evropě a spadají do různých právních sektorů například někdo, kdo je zaměstnaný eh, dlouhodobě na cizozemském zaměstnaneckém místě a řídí se německým právem a tak dále. A tím vznikají různé konflikty. Eh, velice často se tím pádem, když se objeví nějaké problémy, nejsou místní soudy způsobilé k tomu eh, řešit takovýto případ v té zemi, kde vzniká pracovní poměr tohoto zaměstnance a provést rozsudek tomto ohledu je mnoho důvodů pro to v této směrnici zaujmout stanovisko takové, že zaměstnanec si může vybrat takový soud, který je věcně způsobilý k tomu převzít toto, toto břemeno a vyřešit ho. To, to může být například formulováno v pracovní smlouvě. Eh, v, v Rakousku, když někdo vycestuje do Maďarska, tak to ve smlouvě mají, že se budou řídit jurisdikcí maďarských soudů, ale když to je eh, Ital, který je zaměstnán v Rumunsku, tak se třeba naopak může vracet do Itálie. Eh, musí zde existovat vždy možnost toto přesně určit a jít k soudu ne k tomu nějakému výchozímu, dejme tomu, ale k tomu soudu, který je věcně přizpůsobilý k tomu to dané téma řešit a který může vůbec provést rozsudek. To je ten smysl tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji. Euh, ano, prosím. Zpravodaj je krátce. Děkuji, jenom opravdu velice stručně a děkuji za toto vysvětlení. Eh, beru to na vědomí, eh, beru na vědomí i to, co jste eh, řekla vy jako předsedkyně k tomuto přepracovanému znění. Já bych chtěla upozornit ještě jednou na to, že mé obsahové návrhy budou případně i na jiném místě. Já si myslím, že jsou ale dobře navázány na poměrně úzký rámec tohoto přepracovaného změní. To znamená, nebudou tam, kde byly předtím, ale budou na jiném místě. Děkuji. Eh, Děkuji vám. Za toto doplnění z těchto okolností budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích zítra. oproti tomu, co tu mám na, napsáno, takže prý máme hlasovat 7. listopadu, takže jsem byla špatně informována. Odložili jsme eh, bod 8, takže toto jsme odložili, teď bod 8. Paní. Ne, takže paní Rapty, přeskum evropské politiky sousedství. Prosím, paní Rapty. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, αυτή η έκθεση ήταν να συζητηθεί. Děkuji. Paní předsedkyně. Toto jsme měli projednávat v pondělí, jenomže vypadla elektřina, pak jsme to měli projednávat ve Štrasburku, taky jsme to neudělali a teď konečně se k tomu tedy dostáváme. Měli jsme 66 pozměňovacích návrhů všechny jsou v souladu jaksi s duchem toho textu a já se tedy domnívám, že budeme schopni se stínovými zpravodaji eh, pracovat eh, poměrně efektivně a rychle. Je tu několik bodů. Evropská politika sousedství se zpravedla e, soustředí na Unii pro Středomoří a Evropskou unii. My jako výbor pro zaměstnanost a sociální věci bychom měli zdůraznit dva body. Tato politika by se měla zaměřovat na hospodářství, zaměstnanost a vzdělávání a reformy v těchto, eh, v této oblastech. Za prvé by to mělo být tedy zaměřenost na zaměstnanost, za druhé zajištění toho, že je dodržena pracovní a sociální legislativa. To je naprostá podmínka pro poskytování finanční podpory eh, demografické změny v severní Africe jsou tedy dány tím, že eh, mladí lidé často žijí v oblastech, kde je nerovné rozdělení bohatství a eh, sociální tedy nerovnost. Takže toto musíme mít na paměti, až budeme předkládat návrhy výboru AFET. Dále jsme také poznamenali, že bychom se měli velmi pozorně zabývat významem vytváření pracovních příležitostí a řešit eh, nezákonnou nezaměstnanost, to znamená nezákonnou migraci do Evropské unie, především eh, v jižním regionu EU také chceme zabránit odlivu mozku ze severní Afriky, protože to samozřejmě tomuto regionu jeho hospodářství nebo společnosti vůbec nepomůže k růstu a také bychom měli podporovat sociální dialog. A konečně komise by měla velmi pozorně sledovat vývoj a to, jakým způsobem jsou její finanční prostředky využívány právě v oblasti zaměstnanosti. Tam by se měla tedy komise zaměřit na zákonné a nezákonné formy zaměstnávání. Já si velmi ráda vyslechnu, co stínoví zpravodajové z ostatních eh, výborů budou, co tady budou moci říci. Mám dva pozměňovací návrhy. Moram, děkuji vám, paní předsedkyně. Já chci poděkovat naší zpravodajce, paní Rapty, za její analýzu. A pokud jde o politiku sousedství, zvláště ze severní Evropou, Máme velmi významný problém. Musíme se mobilizovat, a to zejména s ohledem na to, že tu je v podstatě největší propast mezi životní úrovní na jihu Evropy a na, sever, na severu Afriky. A to podporuje jev nezákonné migrace, proti kterému musíme bojovat. A musíme proti němu bojovat zvyšováním úrovně pracovních příležitostí a kompetencí v dotyčných zemích našeho sousedství. Z toho důvodu se mi jeví jako obzvlášť významné, abychom rozvíjeli některé vzdělávací a školicí programy v sousedních zemích na podporu vytváření pracovních míst. Nebylo by k ničemu bojovat s ilegálním přistěhovalectvím, nebudeme-li schopni podpořit rozvoj pracovních příležitostí a vzdělání a školení u našich sousedů. Děkuji vám. Nějaké další za, eh, žádosti o slovo nikoliv. Takže, paní Rapty, chcete ještě se znovu vyjádřit? Οι τροπολογίες που έχει υποβάλει Dovolte, abych poděkovala paní Satie. Její pozměňovací návrh jasně ukazuje její zkušenosti s prací ve sněmovně. Je to opravdu velmi eh, nápomocné, pomůže mi to odvést kvalitnější práci. Myslím, že spolupracujeme velmi dobře a také v oblasti elektromagnetických polí, kde Ona je spravodajkou a já stínovou spravodajkou. Takže děkuji, paní předsedkyně. Určitě se posuneme jako předu. Dobrá. Takže v tomto případě tento návrh stanoviska sed, přijmeme 7. listopadu. I v tomto případě. A tím se dostáváme k bodu 10 našeho pořadu jednání. Minislyšení kolem zprávy paní Moran o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ochraně před expozicí eh, zaměstnanců fyzikálními činiteli, to znamená elektromagnetickými poli. A já děkuji našim hostům, že se dostavili. Jako první dám slovo paní Mora, aby nás uvedla do diskuze. Paní Morán, dávám vám slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji, že jste souhlasila se zorganizováním tohoto minislyšení na téma, které je eminentně technické, ale jehož ústřední část je zdraví pracujících, kteří mohou být vystaveni elektromagnetickému záření elektromagnetickým polím. Jde o směrnici z roku 2004. Jejíž platnost byla odložená na 30. dubna 2012, protože v podobě, v jaké byla připravena, se ukázala být neuplatnitelná v tom smyslu, že určitý počet odvětví by nemohl vůbec být provozu schopný na základě rozhodnutí eh, v uvedených v této směrnici, a to zejména pokud jde o významný dopad na využívání nebo nevyužívání v oblasti zdraví. Takže je tady určitá, určitý eh, problém, zejména jsou vyšší, než byly v minulosti, ale eh, to jsme si nevymysleli, to je eh, učiněno na základě doporučení KNIRP. Rovněž jsme eh, sem zahrnuli seznam zařízení, tak abychom zjednodušili život zaměstnavatelům. Ehm, zkrátka jsme si mysleli, že když budeme mít nějaký seznam standardního vybavení, může to pomoci, když se hledá ehm, nové vybavení a když ho najdete na tom seznamu, můžete automaticky přesně určit, eh, jakým, jak na tom budete, pokud jde o vystavování zaměstnanců elektromagnetickému poli a vůbec nemusíte provádět měření ve většině případů. Eh, samozřejmě v přílohách pak poskytujeme určité pokyny pro ehm, zavedení příslušných ochranných e, opatření. A co je nové oproti starší verzi, jsme e, věnovali více pozornosti konkrétním rizikovým skupinám, hovořím zejména o těhotných ženách a e, lidech, kteří mají kardiostimulátory. A poslední snímek, prosím. Dobrá. Eh, také jsme předpokládali určité odchylky, eh, omezené odchylky. Když říkám omezené, tak to znamená to, tak to zejména znamená všechny ty kategorie pracovníků, které mají být pokryty tímto, eh, touto směrnicí, ale u některých kategorií je situace trošičku jiná než standardní situace. První kategorie je tedy případ té magnetické rezonance v nemocnicích ve zdravotnictví, kde eh, navrhujeme toto vyloučit eh, ze závazných hodnot vystavení magnetickým polím, ale všechno ostatní v tomto případě platí také. Dále nejedná se teď zde o odchylku, ale určitou možnost odchylky pro ozbrojené síly, tak aby mohly používat systémy NATO, aby se zajistila interoperabilita, protože, jak víte, 22 členských států EU jsou zároveň členy NATO. A poté pro průmysl a další segmenty navrhujeme dočasné odchylky a jejich možnosti pro konkrétní uvedené případy. E, to je nyní z mé strany vše. E, jsem si jist totiž, že chtějí mluvit ještě ostatní a my budeme velice rádi, budeme-li moci zodpovědět jakékoliv vaše dotazy. Děkuji. Euh, ano, děkuji. A nyní dám slovo ještě dalším hostům za Business Europe. Paní Rebecca Smith. Vy zodpovídáte za sociální otázky, takže prosím, dávám vám slovo. Thank you very much, uh, Thank you very... Děkuji vám. A Děkuji výboru pro zaměstnanost a děkuji zpravodajce, že nám umožnila se e, k tomu vyjádřit. Já se pokusím v tomto krátkém čase se s vámi podělit o některé připomínky na téma toho, jak vnímáme tuto směrnici a pak některé specifické záležitosti, které se nachází v upraveném návrhu komise. Za prvé, chci říci, že změna té směrnice je skutečně nezbytná k tomu, abychom zajistili, že evropské společnosti ve všech odvětvích budou moci zavádět eh, ustanovení té směrnice. Musíme mít přístup založený na rizicích, který je zaměřen na ty případy, kde elektromagnetické pole opravdu představuje riziko pro pracující. Musíme si uvědomit, že na mnoha pracovištích sice je určitá expozice, neznamená to ještě nutně, poškození eh, pracujících a jejich zdraví. Domníváme se, že by měla být směrnice upravena tak, abychom nalezli řešení pro všechny evropské podniky, které mají nějaké vystavení elektromagnetickým polím, tak, aby to neovlivnilo eh, průmyslové procesy. Myslíme si, že směrnice bude muset být doplněna ještě dalšími pokyny a informačními kampaněmi, tak aby všichni pochopili, co se ve směrnici říká. A nyní se obracím k návrhu komise. Věříme, že směrnici v mnoha směrech zlepšuje, a doufáme, že tam tato zlepšení zůstanou i dál v legislativním procesu, přestože ještě z našeho hlediska přetrvávají některé oblasti, ke, některé důvody ke znepokojení. Nejprve k rozsahu působnosti a k definicím, které jsou do směrnice zahrnuty. Podporujeme omezení na řešení rizik vyplývajících z krátkodobých negativních dopadů, nikoli v dlouhodobých, jak již na to upozornila komise bylo to v původním návrhu z roku 2004 a souhlasili jsme s tím, že by to mělo zůstat i v jakémkoliv modifikovaném návrhu. Nový eh, návrh, a s tím také souhlasíme, užitečně rozlišuje mezi negativními zdravotními a negativními bezpečnostními dopady. Tím pádem můžeme eh, zaměřit dopady tam, kde, kde existuje skutečné ohrození zdraví, oproti případům, kde je expozice bez zdravotních dopadů. Ovšem eh, klademe si otázku, jestli některé prvky v definicích jsou opravdu na místě v této směrnici. Například pod těmi nepříznivými zdravotními eh, dopady je také eh, psychické, duševní zdraví a eh, celková pohoda na pracovišti. Já mám pocit, že takové problémy v práci jsou ovlivněny celou řadou různých faktorů a může být těžké nebo trochu matoucí identifikovat je jak právě jako eh, expozici eh, elektromagnetickým polím, nebo třeba volení hlavy, eh, nebo závrať. To jsou věci, které těžko lze identifikovat jako přímou expo- v důsledku přímé expozice, protože to může být i z důsledku, z důsledku jiných faktorů. Pak jsou tam také například takové e, zmíněné věci, jako e, například určasně dočasné podráždění, a to je opět něco, co by si zasloužilo e, Eh, přesnější definici. A eh, teď pokud jde o samotné mezní eh, hodnoty a minimální hodnoty, myslíme si, že skutečné zlepšení představuje to, že se tam dostaly limitní hodnoty, které jsou přímo měřitelné. To by mělo omezit měření, které se budou zaměřovat na ta místa, kde jsou opravdu potřeba. Velmi podporujeme nedávnou nedávné limity i knipu, které jsou zahrnuty, protože je potřeba skutečný eh, podložený vědecký základ. Totež platí i pro situaci, kdy už podniky využívají podložené standardy a pokyny, například v národním kontextu, měly by tak moci činit i nadále. Věříme, že možnost překročit ty tzv. akční úrovně za podmínky, že podniky dokážou, že plní ty expoziční limity, je pozitivní jev, neboť to zvyšuje flexibilitu. Máme však některé obavy ohledně toho, že není dost informací o tom, jak s těmito hodnotami nakládat. To může vyvolávat zmatení, nedostatek právní jistoty a v konečném důsledku i špatnou implementaci směrnice, což není v zájmu nikoho. Existují také některé eh, doklady, některé náznaky, že mohou vzniknout i některé eh, nezamýšlené nežádoucí dopady některých limitních hodnot, třeba v případě sváření, svářecích procesů, kdy, které by mohly překročit některé limity směrnice navzdory tomu, že tyto procesy nemají eh, na pracující žádné negativní dopady. Silně podporujeme zavádění určité míry flexibility do pozměněného návrhu směrnice, zvláště eh, u těch eh, procesů, které by jinak nebylo možno provozovat, nebo kde nebude možno ty limity splnit. Je tu omezené množství flexibility a omezená možnost výjimek pro průmysl, ale není to nepodmíněné. Vychází to z hodnocení rizika dalších kontrolovaných podmínek. Toto jsou pro nás klíčové otázky, jsou tu ještě některé další záležitosti, které mohou vyvolávat zmatení, které mohou být problematické, ale nebudu zacházet do podrobností, jen je letmo zmíním. Za prvé, otázka těch takzvaných bezpečnostní času a omezení přístupu do některých míst na pracovišti. Podle nás jsou tyto požadavky v některých případech pře- přemrštěné a přehnané a omezující pro podniky. Také eh, monitorování zdravotního stavu. Domnívám se, že eh, stávající pravidla již určují to, co je potřeba z hlediska pozorování. A ty dodatečné eh, požadavky ve směrnici mohou představovat nadměrnou zátěž pro zaměstnance a může to být v rozporu s dalšími částmi směrnice. Souhlasíme s tím, že seznam zařízení, na který, eh, již, který již tu byl zmíněn, je užitečný. Ale bylo by velmi obtížné, aby tento eh, seznam eh, byl vyčerpávající nebo definitivní. Proto by to měl být jakýsi spíš doplňující dokument a závěrem mohu říci, že se domníváme, že došlo k některým velmi dobrým zlepšením, pokud o tuto směrnici. Ehm, také se, jsme byli velmi spokojeni se spoluprácí s, s komisí a s poradním výborem, ale musí se tu dořešit některé aspekty. Doufám, že zabráníme předchozí situaci, protože to je v zájmu nás všech před, to znamená směrnice, která byla schválena, ale pak se ukázalo, že pro řadu průmyslových sektorů, včetně, ale ne pouze zdravotní sektor, není možné směrnici uplatňovat. Doufám, že se tato situace v budoucnu vyřeší i za spolupráci s parlamentem a radou. A e, děkuji a nyní dám slovo Marku Sapírovi za odbory. Děkuji vám, dámy a pánové. Já eh, jsem eh, původně členem, který zodpovídal za zdraví a bezpečnost a, a byl jsem požádán, abych z titulu této své předchozí zkušenosti eh, vás oslovil. Já se pokusím vyjadřit se stručně. Než se budu, začnu věnovat samotným podrobnostem, samotnému obsahu. Tak obecné poselství. Jistě, že podporujeme tuto směrnici. Myslíme si, že eh, je potřeba ještě udělat několik změn. Ale je to debata, která trvá již řadu let. První návrh je už z začátku 90. let. A teď po 20 letech ještě stále nemáme uplatnitelný nástroj. Proto bychom rádi, aby tato agenda nesloužila jako záminka komisi maskovat svoji nečinnost. Každopádně, sehráli jste velmi důležitou roli, pokud jde celou řadu věcí na poli bezpečnosti a zdraví. Při práci třeba karcinogenní látky a tak dále, jsou to priority, které jsou uh, pro pracující, ale nebo například směrnice týkající se muskuloskeletárních onemocnění, na kterou tak dlouho čekáme. A e, my jsme se účastnili dvou fází konzultací se sociálními partnery a řekli jsme, že podporujeme legislativu, která bude závazná e, tak, aby chránila pracující, kteří jsou vystaveni elektromagnetickým polím. A teď jsou tady některé výhrady, z nich já několik uvedu, e, které jsou, myslím, zásadního charakteru a které v podstatě vychází z toho, že ta směrnice není dostatečně, eh, eh, dostatečně nechrání pracovníci, pracovníky. Takže první otázka. Týká se pouze těch bezprostředních krátkodobých dopadů elektromagnetických polí, ale vůbec se nezabývá dlouhodobými účinky a kumulativními účinky. Já vám připomínám usnesení Evropského parlamentu z roku 2008 k této otázce, kde eh, se měla, ta, ten, měl tento problém řešit a dále závě, závěry k organizace, které se říká JER, která se eh, zabývá eh, rakovinou a která uvedla možnost karcinogenních účinků těch některých nízkých a vysokých kmitočtů. A tváří tvář této nejistotě bylo uznáno, že musí být expozice eh, omezena na co nejnižší úroveň. Takže pro nás tato otázka nemůže být odložena stranou. Nemůžeme říct, to neexistuje. To za prvé. Za druhé, otázka eh, toho sledování zdravotního stavu. To také vnímáme trochu jinak. Pro nás je to zásadní záležitost. A připomínám dvě, dva prvky jakýkoliv vědecký výbor, který je konzultován komisí, pokaždé opakuje, že potřebujeme dodatečná data o těch pracujících, kteří jsou vystaveni více než širší veřejnost. Pořád opakujeme, že potřebujeme tato statistická data těch, o těch, kteří jsou nejvíce exponováni. A já vám připomínám, že samotný parlament konkretizoval, když u příležitosti směrnice z roku 2004 to právo, které vychází ze zásady, že když jsou ty limitní hodnoty překročeny, mají pracující právo na zdravotní sledování. V závislosti na eh, míru a eh, kmitočet, kterému jsou vystaveni. A tyto, to, že ty limitní hodnoty nemohou být překročeny, to je pro nás naprosto klíčové. Pokud překročeny jsou, musí samozřejmě docházet ke jejich sledování v rámci procesu hodnocení rizik. A kromě této otázky je tu také samozřejmě otázka kvality tohoto sledování zdravotního stavu. To je ovšem téma, které je komplikované na evropské úrovni. Pak eh, otázka role podnikových lékařů, tyto osoby musí. Jde o to, že jsou to osoby, že jsou to osoby, které musí eh, nést eh, rizika a je potřeba, že musí tady hrát důležitou eh, roli informování ze strany zaměstnavatele. A pokud jde o ty limitní hodnoty, a pokud jde o to pásmo frekvenční, tak jsou tu eh, takové, celá ta záležitost, která se vlastně říká dozimetrie, čili to, eh, ta prevence přímo na pracovišti. Tady se zaměřím na jeden příklad. Je to problém těch limitních hodnot, kdy vidíme, že i v tomto případě se tady množí různé kategorie těch hodnot třeba u nízkých kmitočtů. Což je přístup, který vytváří fragmentární situaci, která, eh, kdy musíme vycházet z dopadu, z dopadu na ústřední eh, nervový systém. A tady se najednou vytváří tedy různé škály, přičemž ten zaměstnanec může být vystaven různým zařízením a různým kmitačtům, protože se přemysluje třeba mezi několika patry eh, budovy, kde jsou různá zařízení. Takže jsou tu různé povinnosti na základě různých limitních hodnot, kde můžou být překročeny z hlediska té eh, škodlivosti, ale nikoliv z, té, eh, z toho ohrožení, ale nikoliv eh, z té zdravotní stránky. Takže to, tímto rozštěpením těch dvou kategorií tady dochází k problému. Musíme také uplatnit systém, který bude mít jasné stanovení přípustných expozicí na základě reálných situací, v nich se ti lidé nacházejí, nikoliv na základě nějakých hypotetických e, situací. Poslední záležitost. Na základě rámcové směrnice by měli být všichni vystavení zaměstnanci pokryti rozsahem působnosti. Ale tady je klíčový bod magnetické rezonance a v tom se hrál důležitou roli parlament nebo hraje je tady otázka principu, otázka různých výjimek, které, eh, a čím se budou ty výjimky řídit. To je otázka, před kterou stojíte a myslím, že v této roli máte opravdu významné slovo. A eh, je jasné, že tento princip derogací je něčím, eh, kdy se nám tady se říká, že rizika jsou malá a tak dále, nebo omezená, ale je potřeba mít jasné zdůvodnění, jak vědecké, tak technické omezení těchto výjimek eh, a derogací v času a jasných ochranných opatření pro e, zaměstnance. Tato národní opatření musí být předávána komisi, tak aby bylo jasné, že je ekvivalentním způsobem o pracující pečováno. A pak jsou tu další výjimky, protože pak už eh, z toho vzniká jakási kaskáda pro různé aktivity a tak dále. My si myslíme, že eh, celý ten rozsah těch výjimek musí být omezen jak rozsahem, tak časem. A v takovém případě je potřeba také posílit sledování zdravotního stavu pracujících, protože je tady eh, řeč o oblasti, kde se technologie velmi rychle vyvíjí a musí nám být jasné, jestli tady hovoříme o něčem, co je aktuální, nebo co je e, záležitost eh, před, z doby před 20 lety. A proto máli tato směrnice přispět ke zlepšení, musí existovat skupina expertních pracovníků, která bude dávat další doporučení komisi k technickým otázkám a která bude také sledovat Eh, celý průběh práce, tak by to bylo maximálně dobře eh, implementováno, aby to byl dobrý vztah mezi tou rám, rámcovou směrnicí a tou národní úrovní. Abychom eh, z té teorie to správně převedli do praxe. Já vám děkuji za pozornost a my doufáme, že se podaří tuto směrnici správně implementovat. Děkuji a posledním je tady pan Terry Walmer který zastupuje odbor pro eh, bezpečnost a zdraví v rámci Rady evropských zaměstnanců v oblasti metalurgie, inženýrství a, průmyslu založeném na technologii. Ale možná nám přesně vysvětlíte, jaké vztahy máte ještě k Business Europe. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji, že jste se tu poskytla příležitost dnes promluvit. Na dalším snímku eh, je přehled toho, co, o čem v příštích deseti minutách nebo zhruba tak budu hovořit. Nebudu opakovat to, co řekli předřečníci, což znamená, že možná, že počet snímků nakonec bude nižší. První věc, co chci říct. Eh, souhlasím se všemi komentáři kolegy z Business Europe, Eh, Cmet eh, sám není, při, eh, není při, příslušen k Business Europe, jsme organizace, když přejdete na příští snímek, prosím, vidíte, že zastupujeme zájmy mnoha organizací zaměstnavatelů v metalurgických a inženýrských technologiích, technologických sektorech ze 22 zemí, to znamená například asociaci zaměstnavatelů v inženýrství z Velké Británie. Jako organizace Eh, se zabýváme zejména zdravotními a bezpečnostními riziky eh, za účelem vyšší ochrany zaměstnanců a účastníme se všech revizí této směrnice a snažíme se tuto směrnici zproporcionalizovat a zjednodušit tak, aby byla srozumitelná pro zaměstnavatele, tak aby ji mohli eh, používat, stejně tak, aby ji mohli prosazovat regulační úřady. To řečeno, Myslím si, že ještě několik oblastí, kde je potřeba eh, postoupit ještě o krok dál, protože podle našeho názoru některá opatření eh, znemožňují určité výrobní procesy, které nenutně způsobují nežádoucí účinky na lidské zdraví nebo bezpečnost, zejména pokud jde o letecký průmysl nebo průmysl vesmírných technologií, ale k tomu se vrátím za chviličku. Další snímek. A už tam je, výborně. Eh, já si myslím, že zatím nikdo neřekl, co to vlastně EMP nebo elektromagnetické pole skutečně je. Eh, já si myslím, že můžeme strávit pár sekund tím, že si to řekneme. V podstatě se jedná o pole, která mohou existovat v přirozeném prostředí, ale velice často jsou způsobená člověkem. Jedná se o nejonizační radiaci vytvořenou při používání elektrické energie. Takže musíme rozlišovat mezi ionizující a neionizující radiací. Ehm, Ionizační radiace se asociuje zejména s jaderným průmyslem, s jadernými izotopy, takže má poněkud jiný potenciál než neionizační elektromagnetická pole a frekvence. Pokud jde o každodenní použití, hovoříme zejména o průmyslu elektro, te, telekomunikací, eh, v domácnosti i eh, systém distribuce elektrické energie a v podstatě všechny průmyslové procesy. V podstatě máme dva typy pole. Elektrická pole, eh, kde eh, při vyšším napětí dochází k silnějším polím a pak máme magnetická pole, eh, která se vytváří při proudění elektrického proudu a čím větší je proud, čím silnější je magnetické pole. A to je, zde je užitečné vědět, jaký vliv to má na lidské tělo, tak abychom měli ten základní pře přehled o tom, o čem mluvíme. Takže, eh, jak už se o tom mluvilo, máme zde ten koncept SONIM, eh, kde eh, ty frekvence spadají do dvou pásem, 1 až 100 kHz a 1 kHz, 100 kHz až 300 GHz, takže ty dopady jsou samozřejmě různé v těchto dvou pásmech. Když se podíváme na ty nízkofrekvenční pásma, ty důsledky jsou od 0 až po Eh, nějakou periferní stimulaci nervů nebo svalů, v určitých případech při zvyšující jsme proudu eh, se dostavuje tzv. fosfínový efekt, což se probleskání před očima až závrať. Toto jsou všechno zvratitelné dočasné důsledky. Jakmile prout eh, vypnete, tyto efekty zmizí. Možná jsou nepříjemné, ale nespůsobí trvalé poškození zdraví. Eh, když se přesouváme pak do vyššího frekvenčního pásma, kdy se zvyšuje proud eh, nad rámec určité konkrétní úrovně, jsou důsledky projevitelné na eh, tělesných tcháních a mohou způsobit až jejich trvalé poškození. To znamená, že se musíme podívat na relativní rizika nízkých a vysokých frekvencí. Další snímek. Dobrá, takže otázka pro tento konkrétní výbor je, Eh, jaký, jaký preventivní princip bychom měli používat. Máme zde riziko, které údajně eh, může způsobovat poš, eh, poškození zdraví pr- pracovníků. Otázka je to pro vědce, kteří se zatím nes, ne, neschodli, zda taková poškození opravdu, opravdu způsobují Jinými slovy, řešíme zde určité kontinuum rizik, o kterém už, o kterém už hovořili kolegové. E, v podstatě bereme e, ten e, antirizikový přístup, to znamená, že zkoumáme možná rizika tohoto, tohoto elektromagnetického pole, jako jsou například skeletosvalové choroby. Z našeho hlediska můžeme používat argument eh, ten, že EMP je dostatečně řešeno ve stávajícím eh, směrnici 89391 EHS. Ale můžeme, chceme jít ještě nad rámec toho a chceme zajistit, že implementací této směrnice budou k dispozici dodatečná ochrana opatření, která budou proporcionální vůči eh, síle elektromagnetických polí. Velice stručně k původnímu hodnocení regulačního rámce ehm, Možná, že je příliš pozdě eh, mluvit o tomto, protože víme, že eh, komise původní hodnocení přijala, ale to, co chceme říct my, je, že to hodnocení neidentifikovalo ani nekvantifikovalo eh, výhody oproti nákladům. Pokud jde o dopadovou studii, bylo to hodnocení založeno na úplně jiném návrhu směrnice. To znamená, že vzhledem k ustanovením směrnice jsou ty, eh, jsou ty mezní hodnoty eh, založeny na úplně jiných základech. To znamená, že otázka, zda to je relevantní pro diskusi, která panuje, která se odehrává momentálně. Eh, původní projekce nákladů opět i zde ty komentáře byly učiněny. Je to velice omezené, pokud jde o použité studie ze strany komise Eh, a vzhledem k agregaci eh, těch nákladů na celoevropskou úroveň. Ty náklady byly různě podrobné a informace o nich vůbec nebyly kompletní. A poslední věc, eh, počet zasažených průmyslových podniků. Já si myslím, že komise podcenila počet eh, průmyslových sektorů, které budou zasaženy. Z dopadové studie ty odhady byly pro celou Unii eh, jen o něco vyšší než odhady pro Velkou Británii, což si myslím, že mluví samo za sebe. Další snímek. Eh, komise již nastínuje, zástupce komise již nastínil hlavní principy použité Eh, pracovní skupinou a já je nebudu probírat nějak dopodrobna. Já si myslím, že nejdůležitější z nich jsou eh, ty limitní hodnoty a, flexib- a klauzule o flexibilitě a eh, lékařský dohled. Z hlediska výrobního průmyslu samozřejmě vítáme celý rozsah těch hodnot zahrnutých do zveřejněného dokumentu, kde se hovoří o orientačních hodnotách, akčních hodnotách a Eh, limitech expozice a jejich hodnotách. Pokud jde o flexibilitu, opět i zde uznáváme, že existují témata v určitých průmyslových sektorech, kde potenciálně expoziční hodnoty mohou být překročeny, nicméně eh, nejsou dohledatelné žádné průkazné, žádná průkazná rizika pro zdraví a když eh, tato rizika nedokážeme tak je eh, na místě přivítat eh, stanovený rámec flexibility. Teď pokud jde ještě o ten zdravotnický dohled, eh, kolega z ETUC hovoří o dozimetrii. Já si myslím, že to, co musíme zmínit zde, je, že většina důsledků MP je pouze dočasných. Neexistuje žádný lékařský rámec, který by dokázal Ehm, dokázal prověřit pracovníky na případná rizika, dlouhodobá rizika AMP. Jaké jsou nezáměrné důsledky? Eh, o nich jsem už trošku mluvil. Ve výrobním sektoru jsou eh, akční hodnoty a eh, limity expozice často překračovány v běžných výrobních procesech. Ehm, těch činností je celá znova, celá řada ehm, například letectví nebo automobilový průmysl, například středofrekvenční pulzní odporové svařování nebo pulzní obloukové svařování, případně vysokovýkonové jednofázové odporové svařování. Eh, tady v těchto skupinách opět je nutno říci, pokud nejsou žádné trvalé důsledky na zdraví, eh, nebo jsou ty důsledky pouze krátkodobé. Je otázka, zda by se tyto procesy měly zakazovat, protože to bude mít značné dopady na průmysl. A poslední snímek eh, je tato směrnice na místě, eh, respektive jaká kritéria, která by tento výbor měl zvažovat při eh, rozhodování o stávajícím návrhu. Já si myslím, že se musíme ptát na to, zda pracovní skupina splnila své vodící principy, což do značné míry splnili. Potřebujeme mít jasnou definici nepříznivých dopadů na zdraví, nicméně ty limitní hodnoty musí být přepracovatelné. Dále Eh, je správné, že dochází k neočekávaným důsledkům, případně k jakým eh, eh, nepředpokládaným důsledkům dojde po přijetí této směrnice. A otázka je také to, zda stávající dopadová studia je správně provedena, zda opravdu víme, jaké náklady, o jakých nákladech zde hovoříme a jaké výhody z toho mohou plynout. Ještě jedna zásadní otázka, na kterou se musíme ptát. Existuje toto riziko, to si musíte odpovědět sami. Existuje opravdu toto riziko, zejména pokud se jedná o zvratitelné důsledky, o kterých jsem mluvil už, eh, už dříve. A pokud je o aplikaci této směrnice zaměstnavateli, povede to, eh, musí to být proporcionální, musí to být flexibilní, musí to být něco, čemu zaměstnavatele budou rozumět, co budou moci splnit. Ale nejdůležitější je ta proporcionalita. Děkuji vám. Merci beaucoup. Alors... Děkuji vám. Ano. Evidentně nevím, jestli to jednání bude jednodušší, než bylo dříve, protože tu vidíme velkou komplexnost, jak z hlediska rozsahu působnosti, tak z hlediska aplikace. Slovo má paní Beli. Merci, madame la présidente. Děkuji vám. Mám více otázek. V návrhu eh, komise jsem zaznamenala určité zmatení v definici rizika. Protože hovoříme o negativních dopadech na zdraví a na bezpečnost. A pak ty psychologické efekty, které, které se řeší eh, na úrovni bezpečnosti. Co, co si myslíte o tomto rozdělení, ne zmatení? A co si myslíte o rozdílu mezi referenčními hodnotami a akčními hodnotami? Je to mm, podle vás eh, relevantní? A pak jsem chtěla ještě také zmínit expozici pracujících různým eh, druhům vln, různým kmitočtům je to pertinentní, že různé eh, tyto druhy vln jsou řešeny různým způsobem? A tady hovořím zejména o těch nízkých frekvencí A ty efekty, které vyplývají z opakované expozice, které mohou mít dlouho či střednědobé dopady. Hovořil jste také o výjimkách. Výjimky zejména pro MRI, magnetickou rezonanci. Nemyslíte, že bychom měli eh, na jedné straně rozlišit stroje, které se používají běžně a stroje, které jsou používány pouze k výzkumu. U těch, u kterých lze předpokládat určité překročení, které by pak byly provázeny určitými dodatečnými opatřeními s přísnějším hodnocením a sledováním rizik. Děkuji, pan Clark. Thank you, President. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat za ta čtyři odborná vystoupení a také za produkci té brožurky, která eh, tu spoustu věcí vysvětluje. Já osobně se zajímám o tu metodu mm, zobrazování metodou magnetické rezonance. Vy si asi vzpomínáte, Eh, že jsme se o tom bavili už, když ta předchozí eh, směrnice byla schválena. Měli jsme tu lékaře z mm, výzkumných nemocnic v Londýně a Oni řekli, že ty toleranční hodnoty stanovené v té směrnici byly příliš nízké a pokud by se ta směrnice měla provádět, eh, tak eh, vlastně tato lékařská diagnostická technika by se vůbec nemohla používat. Také řekli, že z jejich zkušenosti nemocnice eh, nemají žádné statistické údaje, které by ukazovaly, že lékaři, kteří pracují s touto zobrazovací metodou, vůbec trpí nějakými lékařskými následky. Když eh, komise připravovala ten návrh, tak eh, právě obhajovala eh, to, že lékaři trpí, že mají zdravotní následky, protože na rozdíl od pacientů se kolem těchto zařízení pohybují neustále. Říkalo se, že tam dochází k přehřívání tkání, které tady způsobuje zdravotní následky. Nicméně ty limity tedy byly stanoveny velmi nízko a tato metoda magnetické rezonance eh, by nebyla tedy použitelná. Vzpomínám, teda chtěl jsem říci, že se zde objevilo v té Eh, prezentaci komise, že tam budou také některé nezávazné toleranční hodnoty. Chci se tedy zeptat, že mm, kdyby tu dnes mezi námi byli ti dva lékaři z těch dvou nemocnic, byli by spokojeni? Eh, paní Rapti. Děkuji, paní předsedkyně. toto téma, které projednáváme, je na jednu stranu velmi odborné a zároveň je to něco, co velmi úzce souvisí s hospodářstvím a s pracovními podmínkami a se zdravím. Elektromagnetická pole eh, nejsou jen eh, MRI, ale de facto se tu eh, příliš začínáme zaměřovat na tu otázku magnetické rezonance. Moje mm, představa o tom, co o co se snažíme v tomto výboru, je najít si jakou zlatou střední cestu, tak abychom zajistili bezpečné pracovní podmínky pro ty pracovníky, kteří jsou vystaveni elektromagnetickým polím, abychom zajistili bezpečí pro pacienty, kteří jsou vystaveni těmto polím a také pro mm, zaměstnavatele. Když říkám zaměstnavatele, to je trošku v uvozovkách, tak tím nemyslím zaměstnavatele pouze ve e, veřejném, e, ve soukromém sektoru, protože se e, například ty, ta magnetická tomografie, to se používá ve veřejných nemocnicích, takže jsou to lékaře, takže tu hovoříme také o veřejném sektoru, či zaměstnavatelích ve veřejném sektoru. Domnívám se, že bychom se měli pokusit eh, najít takové toleranční hodnoty a takové záruky, které jsou eh, proveditelné a které nabízí praktické řešení. Eh, zařízení, která se vyvíjejí, a já samozřejmě nejsem odbornice, takže budu používat velmi zjednodušenou terminologii, ale jsem si jistá, že odborníci pochopí, co se tím snažím říci. Musíme tedy se pohybovat oběma směry, zajistit bezpečnost a zároveň udržovat náklady v rozumné míře. Další bod, který bych chtěla zmínit. Když hovoříme o nákladech, jsou to dvě věci. Jsou to ty hospodářské náklady, ale také náklady eh, toho, že se lidem znepříjemňuje život a je potřeba najít jaksi rovnováhu mezi těmito dvěma. Pro mě to bylo velmi zajímavé slyšení. Já bych chtěla poděkovat eh, kolegům, kteří jej zorganizovali. Myslím, že nás eh, však čeká ještě hodně práce. A Samozřejmě v této otázce zapojena celá mm, velmi velká řada zúčastněných stran, ale děkuji. Eh, děkuji. A pakliže nemáme další otázky, ještě paní Morán, chcete položit ještě nějaký dotaz? Ano, já jsem eh, dobře a bedlivě naslouchala eh, třem řečníkům po komisi. A chtěla bych potrhnout, že pan Sapír zvlášť se vyjádřil velmi přesně. V tom smyslu, že všichni pracovníci musí být pokryti. A já se chci zeptat, jestli podle vás musí být všechno v rámci evropské směrnice, a nebo, jestli si dovedete představit i e, nějaké národní směrnice, národní pravidla. Já mám otázku na komisi. Neboť se říká, že e, rada prostě ten text vzala a pak výrazně změnila strukturu textu a tak dále. Já se chci zeptat, jak eh, reagujete na eh, tuto reorganizaci tohoto textu ze strany rady. Domníváte se, že eh, ty sledované cíle budou prostřednictvím toho dosaženy? Já si myslím, že možná ne všichni ještě zanalizovali ten výsledek tohoto přepracování ale chtěla bych teď dát slovo v opačném pořadí, než tomu bylo v prvním kole. Takže začneme panem Volmerem. Hleda, že byste měl pocit, že nemáte k tomu co dodat. Sorry, I'm not, I'm not used to the process, but... Pardon, já na to nejsem zvyklý, jak to děláte tady na tom výboru. Chcete, abych reagoval na komentáře nebo co? No, v podstatě ko- přicházíme ke konci slyšení, takže pokud chcete něco dodat, případně chcete-li reagovat na, eh, na to, co říkali poslanci, máte nyní možnost. Dobrá. Děkuji. Eh, byla tady otázka o tom, jakým způsobem orientační hodnoty, akční hodnoty a expozice se vztahují na eh, poškození zdraví. Já to v tuto chvíli nemohu říci, ale mohu vám to dodat po skončení slyšení, pokud vám to k něčemu bude. Eh, vy jste tu proto, abyste informoval výbor, takže to prosím udělejte teď, pokud to nebude trvat hodinu samozřejmě. Hodinu to trvat nebude. Tak prosím. Dobře. Takže pokud jde o to, co musí dělat zaměstnavatel, pokud jde o orientační hodnoty, pokud je expozice pod orientační hodnotou nízkých frekvencí, tak ne, nebudou dělat nic, protože eh, zvažují potřeby pracovníků a rizika, která souvisí s jejich pracovním místem. Ale pokud expozice pravděpodobně bude ležet nad eh, orientační hodnotou pro bezpečnost, a eh, jedná se přitom o kritické bezpeční eh, úkoly, musí zaměstnavatel ověřit, že nepřesáhne hodnotu pro bezpečnost. To znamená například pokud eh, někdo dostane závrať v důsledku expozice, expozice magnetickému záření, nesmí pracovat ve výškách. Takže to jsou taková ta hodnocení rizik, která eh, zaměstnavatel musí provést, aby zajistil, že se to nepro, nebude dít. Další věc, co musí zaměstnavatel udělat, je určit, zda je potřeba zavést dodatečná bezpečnostní opatření, tak aby akční hodnoty eh, pro účinky na zdraví nebyly, eh, nebyly překročeny, což znamená, že zaměstnan to musí ověřit, že eh, se nepřekročí hodnoty expozice pro účinky na zdraví. Pokud například limit expozice bude překročen, a teď hovoříme o té klauzuli o flexibilitě, tak je pro zaměstnance, zaměstnavatele úkolem ověřit, zda ten zaměstnanec pracuje v řízených podmínkách a tím pádem se může vyhnout negativním dopadům na zdraví. Děkuji vám. Děkuji. Já chci zodpovědět na některé z dotazů. První bod, na který chci obrátit vaši pozornost. Otázka zdraví a bezpečnosti, pokud je o nízké frekvence. Pokaždé si eh, mě zaujme jedna věc. Když se podí, hovoříme eh, třeba i o Spojených státech, pokud je o MRI, tak se tam často ukazuje zvýšení počtu eh, různých nehod v případě těchto zařízení, které přitahují kovy a v důsledku toho dochází k nějakým nehodám. Ale musíme sam, samozřejmě oddělit tyto dvě věci. Když upadnu, tak samozřejmě padám, ale co se stane potom? Takže mně se zdá, že toto oddělení bezpečnosti a zdraví v té směrnici nedává smysl. Zvláště s ohledem na to, že ti pracující mají nějaký úkol, mají nějakou, řekněme, misi zdravotní. Není možné, že jim je špatně, ale mají pokračovat dál v té práci, nebo e, podobně, že jim je dobře, ale mohou spadnout. To není možné to od sebe oddělit. Čili oddělovat se bezpečnost a zdraví, to je něco, co není v souladu s, se všemi těmi dalšími směrnicemi. A ve v Spojených státech se třeba, třeba říká jasně, že vzhledem k tomu, že roste počet tedy těchto nehod a tak dále, je potřeba nějakým způsobem zakročit. Čili tento rozpor je něco, co mě opravdu zaujalo. A teď pokud jde o ty limitní hodnoty, tak jak jsou teď stanoveny, tak se mi zdá, že tady máme, hovoříme o zjednodušování a přitom se to komplikuje. Přitom vize byla taková, že to má být co nejjednodušší, co nejméně opatření a teď to máme uplatňovat. Toto uplatňovat někde v terénu bude dost složité. A pak je tu otázka, do jaké míry bychom to měli harmonizovat na evropské úrovni, do jaké míry to nechat na národní úrovni. My víme, že ty směrnice jsou adresované členským státům a každý členský stát má najít své vlastní nástroje k její implementaci. Ale v situacích jsou různé podmínky, různá situace. Máte tady třeba seznam zemí, které vůbec nemají žádnou legislativu v tomto, eh, na tomto poli, jiné už mají. Musíme tudíž najít dobrou rovnováhu. Nemůžeme všechno řešit na evropské úrovni. Ale jak už jsem říkal v svém předchozím příspěvku, tak ty eh, mezní eh, limitní hodnoty musí být stanoveny jasně, abychom je mohli uplatňovat a pak princip stanovení těch dávek, to je to, co musí být převzato v té směrnici. A pak už na národní úrovni můžeme jít dál a můžeme to uspůsobit jednotlivým situacím, jednotlivým technologickým okolnostem. A ještě poslední věc, to je takový můj trochu koníček, myslím si, že musíme jmenovat skupinu expertů, kteří budou sledovat tuto debatu a to, jak se ta technologie vyvíjí dál. Protože existuje taková různá eh, škála různých intenzit a podobně, takže se může eh, lišit něco, co má 1,7 Tesla nebo 8 Tesla. To je zkrátka velký rozdíl. Čili musíme se teď podívat přímo v terénu na to, jaká je realita. Jaká je situace v těch podnicích, abychom věděli, jak to tam funguje, jak to tam probíhá, aby to nebylo abstraktní. v určité fázi musíme provést tuto vazbu, toto přemostění mezi tou obecnou práci a prací konkrétní. Děkuji. Merci beaucoup. Donc pour business... Děkuji. Takže ještě za Business Europe. Děkuji, já se vrátím ještě k té otázce eh, odchylek, pokud je o MRI Eh, já si myslím, že by se nám více líbilo slovo flexibilita v, rám, v kontextu této směrnice. Eh, nesmíme zapomínat na to, jak už bylo řečeno, že všechny sektory jsou pokryty touto směrnicí, to znamená, že nehovoříme o konkrétních úlevách, hovoříme o určitých eh, prv, oblastech omezené flexibility. Máme tady ten příklad magnetické rezonance, to je jasné a velice důležité téma, ale nesmíme zapomínat na to, že to není jediný sektor který je eh, negativně ovlivňován eh, současným návrhem, zejména v tom smyslu, že eh, současný návrh se nebude možné aplikovat na sektor magnetické rezonance. Z hlediska biznisu my jsme krosektorální organizace zaměstnavatelů. Kdyby bylo možné, aby se směrnice týkala všech sektorů, tak s ní nemáme problém. A to byla naše pozice i v rámci konzultace s sociálním partnery. Ale pokud víme, Momentálně je to tak, že e, zde máme tyto problémy aplikace na sektor magnetické rezonance a na některé svářecí procesy. A proto z našeho hlediska dokud e, směrnice bude mít nezáměrné negativní dopady na takovéto procesy, je potřeba zachovat určitou úroveň flexibility. Samozřejmě, jak říkám, eh, řekla jsem už předtím, musí se jednat o řízené podmínky a to je, myslím, to naprosto nejzásadnější. Momentálně si moc nedovedu představit, jak se toto bude eh, přesně vypracovávat, zejména pro téma magnetické rezonance, ale myslím si, že z našeho hlediska eh, máme už jako základ ten obecný eh, rámec pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci, podle kterého mají zaměstnavatele závazek zhodnotit všechna rizika a samozřejmě jakákoliv flexibilita musí být opodstatněná a podpořena kontr- konkrétními kontrolními opatřeními nebo opatřeními jiného druhu. Například, a to už také zaznělo, orga- taková organizace práce aby eh, se nepracovalo ve výškách, kde může hrozit, že eh, pracovníci budou trpět závratí. Musíme se zkrátka podívat na to, jaká praktická kontrolní opatření jsou k dispozici, aby se tato flexibilita umožnila. Vrátím se pak ještě k bodu, o kterém hovořil kolega CTUC, e eh, kde nutně to téma vnímáme jinak. Eh, ten, tady ten rozdíl mezi do, dopady na zdraví a bezpečnost. Toto je naprosto klíčové rozdělení v, ve směrnici. Je podle mě jasné, že směrnice musí chránit pracovníky před oběma typy rizik, jak dopady na zdraví, tak bezpečnostními riziky. To jsou dvě naprosto různé věci. Jednak vystavení eh, elektromagnetickým polím, eh, o určitých intenzitách může mít dopad na zdraví pracovníků, ale to je něco jiného než dopad na bezpečnost pracovníků. Samozřejmě eh, jedno může vést k druhému, druhému, například může vést k různým nehodám, které pak mají vliv na zdraví pracovníků, ale to je pouze možnost. Ehm, tato kauzalita je pouze možná, není nutná. Proto je toto rozdělení podle mě velice eh, užitečné, jak už jsem říkala, a velice dobře zapadá do zbytku kontextu směrnice, protože eh, se v těchto dvou rozdílných oblastech používají různá opatření podle toho, ke kterému typu riziku eh, ohrožení zdraví nebo bezpečnosti se to týká. Um... Děkuji. A nyní za komisi, pane Hermion. Ano, děkuji vám. Já bych nejprve odpověděl na dotaz paní předsedkyně a pak dám ještě slovo eh, kolegu, kolegům k dalším otázkám. My teď přeskoumáváme kompromis předložený předsednictvím. A toto je jakási první reakce na tento návrh. I když oficiální změny v uspořádání jednotlivých článků existují. Zdá se nám, že obsahově se tím nějak nespochybňují hlavní cíle komise. To jest, chceme zajistit účinné uplatňování této směrnice, zlepšit ochranu pracovníků proti rizikům vyplývajícím z expozice a činíme tak prostřednictvím aktualizace hodnot na základě doporučení ICNIPu, Dále rozšířením určité flexibility, která umožní využívání této směrnice ve všech odvětvích, včetně nemocnic a ozbrojených sil. A také předpokládáme flexibilní uspůsobení na základě hodnocení technologického vývoje, které si bude žádat nové hodnoty. Takže se spoléháme na aktiv přenesené pravomoci. Tyto cíle nejsou nějak spochybněny návrhem předsednictví. Jistě, jsou tu některé as- aspekty, které se na první pohled liší od návrhu komise. Už jsme zmínili například povinnosti podniků z hlediska sledování zdravotního stavu. Tyto požadavky jsou minimalizovány v návrhu oproti tomu, co chtěla komise pak také dokází k nadměrnému zjednodušování eh, těch některých hodnot, eh, ať už těch maximálních přípustných a těch orientačních nebo referenčních, pokud jde třeba o eh, elektroodvětví, ale a potom také ten seznam toho zařízení, který byl prostředkem, který by mohl usnadnit uplatňování směrnice malými středními podnikami, podniky. Ale možná, že tento seznam může být nahrazen nějakými jinými prostředky, které budou plnit týž cíl. Děkuji vám, pane Silva. A já budu teď pokračovat tím, že se vyjádřím bezprostředně k některým dotazům. Byla tu otázka týkající se té, jak bychom tomu mohli říkat, té nomenklatury těch bezpečnostních a, a zdravotních dopadů. Tady musela komise trošku inovovat. Protože v IKNIPu hovoříme o referenčních hodnotách, které se převedly do směrnice z roku 2040 pod pojmem akční hodnoty, to znamená měřitelné eh, nějakým přístrojem a expoziční hodnoty, to bylo to základní omezení. Už v roce 2004 jsme tuto nomenklaturu eh, pozměnili. A tady jsme zašli ještě trochu dál, protože v novém doporučení KNIPu e pro nízké kmitočty, protože pro ty vysoké, připomínám, tam se nezměnilo, nezměnilo v podstatě nic, ale pro ty, pro ty nízké frekvence 0 až 100 kHz jsme museli zohlednit skutečnost, že ICNIP e rozlišuje už ne, ne mezi tělem, ruk, eh, pažemi a tak dále, ale ústřední nervovým systémem a periferním nervovým systémem. Čili v, prv, prvním případě periferní zavrhnuje to tělo, ústřední to je hlava. A na základě toho vypracovali určité limitní hodnoty pro tyto aspekty. A tady máte dvě série těch eh, limitních hodnot, ale ty referenční hodnoty, jak se tomu říkalo, akční, tak to všechno dali do jedné skupiny, kde jsme museli inovovat na základě údajů, které jsme našli v jejich dokumentech. A vypracovali jsme proto další kategorie, abychom to odlišili, tak jsme tomu říkali orientační hodnoty, akční hodnoty. A abychom je mohli paralelně brát potaz, tak jsme je e, na sebe, jak, dali jaksi na sebe, protože ti lidské tělo je trošku komplikovanější na to, abychom mohli řešit pouze hlavu a tělo. Takže jsme provedli určitou gradaci, určité stupňování a z toho pak vyplynula ta terminologie bezpečnostní dopady a zdravotní. Ty bezpečnostní tam ty limitní hodnoty, to znamená, to předpokládá určité dopady, jako třeba, já nevím, nějaké tiky v, v očích nebo nějaké myhotání v očích, kdy to může nějakým způsobem negativně ovlivňovat práci toho pracovníka, ale není to totéž jako vyložené zdravotní dopady, které pak jsou výš na té eh, stupnici. Takže to není, že bychom si něco úplně vymysleli, jenom jsme takto dali do kontextu jednotlivé účinky a to nám umožňuje eh, potom při, přihlédnout k eh, přiměřenosti a flexibilitě, kterou žádají eh, podniky. A komise se při tom, všem snažila zajistit a udržet vysokou a odpovídající úroveň bezpečnosti a zdraví pracujících. Chápu, je to složité, na první pohled, ale jakmile vznikne praktická příručka pro eh, implementaci, tak to eh, bude jednodušší. A teď se dostávám ke Mary. Že konec konců tady jsme, protože v roce 2004 přišli radiologové, kteří řekli, že směrnicí 2004 zastávající hodnot nebude možné dál pracovat. Komise se tím hodně zabývala na všech možných úrovních. Navázala mnohé kontakty s výrobci a s radiology a s různými asociacemi, třeba Alliance for MRI, kterou jistě znáte. A osoby, které jsme měli v těchto pracovních skupinách, zejména v těch, té radiologické, to jsou přesně ty osoby, na které odkazoval pan Clark, jistě se velmi dobře znají. Na úrovni komise jsme udělali několik věcí. Jednak, my jsme chtěli kvantifikovat ten problém, protože jenom říct, že to nebude fungovat nebo bude, to zahrnuje celou škálu různých situací. A na základě studie z roku 2008 komise dospěla k závěru, že budeme muset zohlednit to, že existuje 10 milionů jednotlivých zákruků na poli MRI. A v 80 procentech případů jsou to rutinní eh, procesy, při kterých nedochází k překročení limitu. Ale u těch 10 či 12 případů vznikají problémy, které by se daly poměrně jednoduše překonat, kdybychom změnili některé pracovní postupy. A pak ale je nějakých 5 6%, což je pořád ještě tedy eh, pořád ještě několik tisíc těch procesů, kde poněkud překročíme ty nově navržené limity. Ovšem je tu dilema. Měli bychom kvůli tomu zastavit um, magnetickou rezonanci? Ne. A měli bychom chránit zaměstnance? Ano. Takže my jsme diskutovali s profesionály, s lidmi z oboru a nakonec jsme našli řešení. Řekli jsme si, podívejte se, když jsou to tady ty, ty hodnoty, tak přesto se nedostaneme ale přes ty limity, ale mohli bychom společně vyvinout posílená opatření kvalitativního charakteru. Čili otázka přístupu do těch sálů, kde probíhá rezonance, abych tam člověk zůstal co nejkratší dobu, aby udržoval určitou vzdálenost a tak dále. Vypracovat různé drobné příručky, kterou budou používány přímo v terénu, v těch stávajících zařízeních, která v Evropské unii fungují a existují. A oni se vyjádřili pozitivně. Takže, pane Klárka, bych odpověděl na váš dotaz. Zda za stávajících okolností lidé využívající magnetickou rezonanci jsou spokojeni? Ano. A důkazem je, že když se podíváte na Eh, webové stránky Alliance for MRI nebo na ty stránky těch výrobců, podíváte se na tiskové zprávy. Je to naprosto v souladu s tím, co my navrhujeme v textu a v příloze. Jistě, nemusíme s tím souhlasit. Ale mohu vám říct si jednu věc. Pokud jde o vůli hledání řešení, která spojí ochranu pracujících a zároveň ochranu dalšího rozvoje této technologie. Učinili jsme maximum. Tolik, co jsem chtěl dodat. Děkuji vám. Děkuji. Paní zpravodajko, chcete nějakým způsobem doplnit tuto výměnu? Ano, děkuji vám paní předsedkyně, my jsme naslouchali s velkým zájmem všem eh, dnešním expertům, kteří se vyjádřili, eh, jakož i dotazům, eh, které byly položeny. A z toho vyplývá obecná linie konsenzu v tom smyslu, že všichni pracující, kteří jsou podrobeni nějaké práci, která je vystavuje elektromagnetickému poli, musí, že jejich eh, bezpečnost a zdraví musí být zohledněna. To je naprosto základní věc, čili žádné vyloučení toho či onoho sektoru pracovní činnosti. Ale možnost určitých adaptací, uspůsobení podle různých potřeb. Hodně jsme se věnovali té oblasti zdraví ale je to také otázka e, obrany, e, armády a tak dále, čili bezpečnosti. A aby tady existoval ta, ta flexibilita toho uspůsobení. Další bod. Jedna směrnice, která e, musí být uplatnitelná a funkční. Tady, myslím, se shodneme také. Třetí bod – Zaznamenávám celkovou mobilizaci směřující k tomu, aby technologie MRI, magnetické rezonance, aby její využívání se stalo postupně kompatibilní s naší novou směrnicí. A upřesnila bych na adresu pana Klárka toto. Včera jsme s několika dalšími kolegy zpravodaji na toto téma, jsme spovídali tu alianci pro MRI. A prověřili jsme si pod kontrolou dalších zpravodajů z jiných politických skupin to, co uvedl pan Erbion. To jest kompatibilitu mezi tím, na čem záleží vám, a nám a potenciálním eh, využíváním MRI. Ještě na upřesnění. V naší směrnici jasně vidíme, že eh, a přihlížíme k tomu, že ta technologie se rychle vyvíjí. A na to nesmíme zapomínat. A je tu také otázka jakosi prostředí toho zařízení. Což je něco, co již zajišťuje určitou bezpečnost pro to zařízení samotné. Protože ten zaměstnanec sám není přímo na tom stroji, ale závisí na tom bezprostředním prostředí, tom okolí. A to musí být také za to v potaz. Další věc, kterou řekl pan Arbion, u některých těch pravidel, těch zesílených opatření, tak eh, by se dala zjednodušit implementací, vypracováváním těch prováděcích norem, zjednodušit situace podniků. Tak, aby, bylo, eh, toto, aby tato pravidla byla uplatnitelná, aby to nebyly techniky, pak ne, které pak nebudou eh, přizpůsobitelné nejenom výrobci, ale i v samotném uplatňování v reálném prostředí. A ještě jeden bod, ke kterému, který zdůraznila Silvana Rapty. Týká se to mnoha sektorů, jak veřejného, tak soukromého. A v konečném důsledku jsou ve, v sázce ekonomické dopady. Čili naše rozhodnutí hrají roli i pro ekonomiku z hlediska zařízení a vývoje těchto zařízení, této technologie. A proti tomu je tady cena za zdraví, která to vyvažuje. A já jakožto zpravodajka na toto téma mohu doporučit některé změny textu komise s maximální účinností v práci, kterou eh, tady odvádíme. Paní Lizlin, která s námi dnes bohužel nemohla být, se připojuje přesně k našemu směru a eh, zvlášť zdůrazňuje bezpečnost a zdraví těhotných žen, které musí pracovat v elektromagnetických polích. Tomu musíme věnovat obzvláštní pozornost. Já vám děkuji. Euh, děkuji. Takže tím jsme se dostali takřka nakonec. Já bych jenom na pár vteřin si vzala slovo, jestli dovolíte. Βάζοντας στο διαδίκτυο to MRI Dovolte jen, abych řekla, že mm, pokud to MRI My tady hovoříme o zobrazování magnetickou rezonancí, ale MRI také e, znamená, ta zkratka znamená e, Institut eh, duševního zdraví, takže bychom to měli rozepsat, aby se to nepletlo. No, no, no, přesně. Já tady nechci otvírat diskuzi. Příští etapa. Představení e, zprávy paní Moran, to bude 20. 20. 22. 23. Děkuji vám tím eh, končí toto zasedání našeho výboru. Děkuji všem pozorovatelům, eh, spolupracovníkům a ti nás teď opustí, abychom mohli pokračovat dál. Děkuji každopádně také našim hostům, že nám tady osvětlili tolik záležitostí. Je